Good morning. Good morning. Dobré ráno, kolegové. Začneme, i když je velice brzy, začneme se schůzí výboru Libé a obligátní bod číslo jedna přijetí pořadu jednání, který byl rozeslán. Pokud nebudou žádné námitky, tak budeme pokračovat s bodem 2, což jsou oznámení žádná oznámení, tak přejdeme hned ke schválení zápisu ze schůzí, minulých schůzí. O tom se také již jednalo a poněvadž nemáme, nedostali jsme žádné připomínky, tak hned můžeme přejít k bodu číslo čtyři, Máme zde máme zde tedy eh, zprávu eh, agentury pro základní práva za rok 2010 a prezentaci eh, přednesou zástupci této agentury, pan Jerome je tady dnes dopoledne a my si vyslechneme E, tedy výstupy z té výroční zprávy za rok 2010, zprávy, kterou e, agentura přijala a která podle článku 12 e, nařízení má být předložena našemu parlamentu, výboru Libe respektive. A jmenuje se problémy a úspěchy v oblasti lidských práv. Tam především se zabývá e, tou agendou lidských práv, tak jak je pokryta v několika letem rámci. E, I e, je tam rezime, to jsou ty základní aspekty stavu lidských práv, rozvoj politik za rok 2010 a toto rezime je ve francouzštině, němčině, polštině a maďarštině. Vyslechneme si prezentaci od pana Čeroma a potom budeme mít určitý prostor na diskuzi. Prosím, máte slovo. A pane Ekirome, a e, e, také i si vyslechneme i paní Brance Kerisovou, která zde není poprvé mezi námi na výboru Libe. Ona je předsedkyní e, správní rady takže ale nejprve pan Kčerom a potom paní Brancová Kerisová. Ne, paní Brancová Kerisová jako první. Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, je to pro mě velká čest dnes tady vám představit výroční zprávu Agentury pro základní práva e, s názvem Výzvy a úspěchy oblasti lidských práv za rok 2010. Ten dokument jste obdrželi. Je to asi 200 stran tento rok, takže vidíte, to je eh, velice obsáhlá zpráva a já doufám, že eh, si ji ale eh, opatříte a budete studovat jako podporu potom pro vaši činnost. Zpráva je dlouhá, ale nám nešlo tedy o počet stran, ale o obsah. A ten obsah je obsáhlý, protože to jsou nezbytné podklady i pro vás, pro vaši činnost a naši společnou činnost eh, na poli ochrany základních práv v EU. Je to takový přehled vývoje, trendů, výzev, eh, postupů, praktik a údajů, eh, které lze použít potom při vyjednávání otázkách jako azyl, ochrana osobních údajů, práva dítěte, práva menšin. Eh, eh, mm, a od doby, kdy jsme předložili zprávu za minulý rok, tak se naše vztahy prohloubily a já bych chtěla vám podat pár příkladů této spolupráce. Za prvé, na žádost parlamentu agentura nedávno vydala dvě stanoviska k návrhům legislativy v oblasti trestního práva. První je z února o směrnici o evropském vyšetřovacím rozkazu a druhé stanovisko je to směrnice o e, jménech pasažerů. To je stanovisko, které dostal parlament dnes. E, a e, obě ty zprávy nebo ta stanoviska se týkají e, rovností, spravedlivým procesem, ochranou osobních údajů e, v souvislosti se zvýšenou spoluprácí mezi členskými státy v oblasti trestního práva. Další druhý příklad je v zde v parlamentu v únoru jsme tedy představili náš program, náš nástroj, internetový nástroj v oblasti základních práv, který mm, také eh, vlastně byl vyžádán vámi. Také i eh, pokud jde o náš vztah a o eh, povědomí, vzájemné povědomí o důležitosti naší práce, tak já si myslím, že je třeba podotknout, že vlastně i my mm, jako agentura, my jsme eh, se, my jsme přijali, nebo jsme byli zmiňováni v 11 usneseních. A dále eh, tato zvýšená činnost ukazuje, že poptávka po ochraně základních práv roste. Je důležité, eh, abychom přijímali takovéto výroční zprávy a doufám, že budou mm, vám užitečné. Dovolte, abych zmínila, k čemu především. Za prvé je to důležitá referenční příručka nebo dokument pro vaše diskuze o základních práv, třeba když půjde o e, návrh, legislativní návrh o obětech trestné činnosti, tak tam najdete e, kapitolu, která se týká obětí, respektive poškozených osob a mm, tam postihujeme i vývoj na úrovni států, Evropy a mezinárodní vývoj na ochranu obětí. Druhá funkce zprávy, další funkce je na úrovni eh, výzkumu. Eh, to může posloužit nejenom parlamentu, ale i Evropské komisi. A mm, každá ze třech zpráv, které byly vyprodukovány, jsou doplňkové a mají vlastní hodnotu par- zprávy parlamentu a komise stanovují jasné politické směry, které se týkají budoucích změn, kdežto naše zpráva je spíše podpůrná a mapuje situaci a to má pomoci vám v, v, tom, v té orientaci v tomto terénu a i e, mapujeme situaci e, v členských státech, e, vycházíme z údajů schromažďovaných na národní úrovni a i postihujeme vývoj v oblasti politik na úrovni národní i mezinárodní. Ještě bych chtěla zdůraznit, že i když E, záběr zprávy je široký, tak se omezuje pouze na ty agendy, které spana, spadají do naší kompetence, do našeho rámce. Jak víte, parlament samozřejmě do budoucna bude mít možnost, doufejme v blízké budoucnosti, bude mít možnost rozšířit náš rámec, rámec naší působnosti e, což bude znamenat i další případná budoucí témata pro rámec Eh, mezi lety 2014-2018. Ehm, a Úkolem agentury je eh, poskytovat podporu institucím a členským státům, poskytovat jim know-how eh, v oblasti, které jsou v kompetenci EU a ehm, mohou zde existovat určitá vakua, pokud tedy se nebudou průběžně revidovat ta témata, kterými se eh, můžeme zabývat ve smyslu, ve smyslu smlouvy. Dámy a pánové, těším se na plodnou spolupráci eh, na poli posilování základních práv v EU, samozřejmě s tím, že nesmíme ztratit ze zřetele finální cíl a to je, aby všichni v praxi mohli uplatňovat svá základní práva na celém území EU. Nyní předám slovo řediteli agentury Martinovi Kjerumovi. Děkuji za pozornost. Děkuji. Ano, takže nyní si vyslechneme pana ředitele agentury, pana Kieruma. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice potěšen, že vám mohu představit výroční zprávu agentury a doufám, že bude pro vás důležitým referenčním materiálem v ve vaší každodenní práci. A konkrétně tato zpráva vám poskytuje údaje a analýzy eh, stavu lidských práv ve 27 členských státech. I zdůrazňuje klíčový vývoj a hlavní problémy, takzvané výzvy v oblasti politik i vůbec v terénu v praxi. Také i představuje příklady určitých slibných eh, praktik, a zkušeností a mm, ukazuje, e, že lze problémy řešit takto. Dovolte, abych zdůraznil tři zásadní oblasti lidských práv, které vyplývají z této zprávy, které e, jsou velice politicky důležité, především v této chvíli. Za prvé azyl a migrace a potom e, Romové a potom osoby s postižením a v kontextu eh, mezinárodních závazků EU. Za prvé azyl a migrace. Zpráva ukazuje, že Evropská unie je pod velkým eh, migračním eh, tlakem, tedy byla v roce 2010, což je velký tlak na vnější hranice EU, což vedlo k velkým potížím právě při při tom, jak zaručit základní práva migrantů při tom, když tedy dorazí na území a chtějí žádat o azyl. Agentura provedla průzkum a především v těch eh, uprchlických táborech a jiných deteč, detenčních centrech, kde jsme zjistili, že jsou přeplněná, že tam jsou eh, sanitární podmínky velice slabé, nedostatek eh, teplé vody a podobně. A mm, takže vlastně i, e, a, a potom jsme zjistili, že ti, kteří potřebují ochranu, často nemohou požádat o azyl a často se vrací zpět do svých zemích a dostanou se do situace, kde u nich doma v domovské zemi práva nejsou respektována. Evropský asilový systém musí zajistit, že takovéto transfery se neprovedou, pokud ten přijímající stát není schopen garantovat minimální standard lidských práv. Zároveň e, zde ty tlaky se koncentrovaly na konkrétní státy na vnějších hranicích EU, což ukazuje, že je třeba, aby státy byly více solidární a aby to bylo součástí takového širšího režimu ochrany lidských práv. Tato témata a dopady na členské státy EU musíme mít na zřeteli, až budeme přijímat e, evropský společný asilový systém. Za druhé, zpráva obsahle se zabývá implementací e, lidských práv e, u romské menšiny v EU. A zde rok 2010 byl rokem tedy důležitým Eh, proto abychom se zabývali eh, touto skupinou a její integrací. A zde agentura hraje důležitou roli jako zdroj eh, údajů a důkazů v této oblasti. Může hrát poradenskou roli. Zpráva zdůrazňuje velký rozdíl mezi romskou komunitou a obecnou, tedy majoritní populací, především třeba pokud jde o přístup k mm, pracovním příležitostem. Třeba u Romů je to o 10 až 30 méně než u většinové populace v těch sedmi státech, které jsme analyzovali. A samozřejmě nadále budeme analyzovat tuto oblast eh, nejenom v oblasti mm, mm, pracovních příležitostí, ale i eh, přístup ke vzdělávání, eh, k, zdravotnictví a podobně. Agentura i předložila určité doporučení Eh, proto, abychom mohli řešit problémy Romů. A to je především. Je třeba zajistit, že eh, eh, evropská legislativa proti diskriminaci bude plně uplatňována. A jeden prostředek je, že musíme posílit mechanismy na lokální úrovni, jako třeba jsou to ty různé instituce na ochranu lidských práv na úrovni lokální, národní, které musí Eh, dohlížet nad právy Romů. Dále třeba zajistit, eh, že i ty místní samozprávy, které poskytují služby a ty úrovně národní a evropské, že budou dostatečně koordinovány a eh, jednat společně. Za třetí, i je třeba, aby i strukturální fondy se dostaly na tu lokální úroveň, což by šlo, kdybychom přijali takový ten eh, přístup založený na koordinaci. Dále otázka postižení. Ve vašem ustanovení o základních právech, které jste přijali v prosinci minulého roku, tak parlament vítá to, že tam byla připojena příloha eh, eh, tedy v této zprávě za rok 2010, že se tam zabýváme i tedy tím, jak členské státy respektují příslušné mezinárodní nástroje. A nyní eh, již eh, tato zpráva má plnohodnotnou kapitolu na toto téma. V prosinci minulého roku eh, ty závazky, lidskoprávní závazky dostaly novou dimenzi, protože Evropská unie ratifikovala umluv OSN o právech osob s postižením. To je vlastně poprvé, kdy Evropská unie se stala signatářem eh, takovéto mezinárodní smlouvy. To znamená, že Evropská unie eh, má přímou povinnost řešit otázku postižení jako problematiku lidských práv a ne jako problematiku eh, pro zdravotnictví či sociální oblast či zaměstnanost. V tomto smyslu samozřejmě je to přímo relevantní i pro vaši činnost zde. Agentura na této oblasti nadále pracuje a především se zabývá právem eh, participovat na politickém životě, potom otázka eh, těch rezidenčních zařízení, přístup k soudům a tak dále. Dámy a pánové, já věřím, že tato zpráva se stane eh, důležitým referenčním materiálem pro vaši činnost v oblasti lidských práv a že ji budete používat pravidelně. A agentura neustále schromažďuje, analyzuje údaje, tak eh, zde mm, díky tomu je možné i identifikovat trendy v ochraně lidských práv. A toto vám nejenom podá takový obrázek o stavu lidských práv, ale i dynamický náhled na vývoj, na trendy v určitém období a tak e, vlastně vám to umožní, že vaše politiky a předpisy, které budete přijímat, že přispějí ke zlepšení situace či ke změnám. Také i vám to pomůže e, zjistit, jaké problémy e, se rýsují. Těmito slovy bych chtěl poděkovat za pozornost. Děkuji. Pan předseda, děkuji. Děkuji za toto rezime, za prezentaci zprávy. A jak jsme již řekli, nyní máme čas na diskuzi. Začneme pan Dias Demera jako první. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu řediteli agentury a paní předsedkyni správní rady. Děkuji za tuto eh, vyčerpávající obsáhlou zprávu. A nyní téma azylu a migrace a integrace. A e, tři konkrétní aspekty mám na mysli. První se týká Řecka. Situace Řecka. Zpráva říká, že e, e, na, že 95% těch, kteří jsou zadrženi jako nezákonní migranti, jsou na řecké hranici začeni. To znamená, že řecký eh, systém, asilový systém je velice zaplaven a eh, to znamená i velkou nedůvěru ze strany třetích států. A eh, takže kdybyste nám to mohli vysvětlit. Za druhé, směrnice o návratech. Jak je stávající vývoj s touto směrnicí? Protože ve zprávě se říká, že osm členských států ještě že nedodržuje ty lhuty, pokud je o administrativní eh, zadržení osob. Dále jsou to eh, použití těch eh, týmů Rabice na pozemní hranici s Tureckem. Takže já se ptám, jak tyto společné týmy Rabic jsou efektivní na, a jak mohou spolupůsobit na ochraně lidských práv. Děkuji. Paní Stanoka nyní. Yes, thank you, Chair. Uh, well, uh, first... Děkuji, pane předsedo. Nejprve mám jednu obecnější otázku na uh, pana Kieroma. Struktura zprávy tady ve žluté barvě ukazuje uh, některé věci z aktivit agentur pro základní práva. Možná se pletu, ale velké části vašich aktivit se omezují pouze na vytváření zpráv a na organizaci různých schůzí. Možná, že se pletu a možná, že se zabýváte ještě i dalšími aktivitami, nebo tedy, že tyto agentury mají jiné aktivity, ale zajímalo by mě, jak to tedy je. Druhá otázka možná není ani tak otázku, jako spíš určitým komentářem. Ve zprávě z minulého roku, nebo minulý rok ve zprávě to bylo to stejné, co se objevuje i ve zprávě za rok 2010 a je tady uvedeno, že tato agentura se nezabývá otázkou nemá státní eh, příslušnost a příslušenství a um, zabývá se tady případy, princi, eh, případy principu nediskriminace. Ehm, v pobaltských státech je tady velká část lidí bez státní příslušnosti, to znamená, jsou tady eh, lidé, kteří nejsou příslušníky žádného státu. A potom tady mm, nevolí, ale když tady hovoříte o příslušnících z třetích zemí, tak by bylo dobré, eh, kdybychom tady měli nějakou analýzu v kapitole, která se týká demokratické participace a vy uvádíte, že tady nemáte žádné údaje o tom, kolik eh, občanů eh, kolik těchto lidí tedy se účastní nebo neúčastní voleb, ale je tady celá řada doporučení a jsou tady různá usnesení Evropského parlamentu, kde my se snažíme, aby stálí rezidenti se účastnili voleb a možná, že by mohlo být úkolem vaší agentury, aby sledovala tuto situaci a zjistila, jaká je situace těchto lidí v Evropské unii. Je to také otázka, zda agentura je schopná eh, takovou studii vést. E, možná, že nemá dostatek e, údajů od členských států. Děkuji. A slovo má paní Guillaume. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za tuto prezentaci. Byla poměrně stručná, ale ukázala nám, e, co se nachází v této zprávě. A já bych se chtěla vyjádřit ke dvěma tématům, První se týká asilového práva a práva na mezinárodní ochranu. Já jsem velmi stručně prolétla touto zprávou, ale myslím si, že jsem z toho vyčetla dost značný pesimismus, pokud jde o asilový režim, společný asilový režim pro rok 2012. Jsou tady určitá eh, eh, určité věci, možná se to týká spíše lhuty než obsahu. A mě by zajímalo, co byste eh, řekli k podmínkám eh, přijímání eh, žadatelů o azyl? Byla krize v některých členských státech, ve Belgii, ale samozřejmě i ve Francii tuto zimu. Byla to krize, která byla předvídatelná, ale nakonec se projevila tuto zimu velice prudce, velice tvrdě. Bylo tady mnoho žadatelů o mezinárodní ochranu a, a vlastně jich bylo více, než bylo místa a byly využívány různé různá centra. A mě by zajímalo, jestli byste se nemohl zmínit právě o podmínkách, jak jsou přijímáni žadatelé o mezinárodní ochranu. A druhé téma, kde bych si přála, abyste nám sdělili své stanovisko nebo svůj názor, se týká rodin a práva na život v rodině. Osobně jsem přesvědčená o tom, že členské státy a, v Evropské, a Evropská unie se v nejbližší době budou také muset zabývat právě uh, Spojováním rodin a mě by zajímalo, co si o tom myslíte o právu na rodinu, na eh, ucelenost rodiny a mohl byste se také vyjádřit, prosím, k vlastně schromažďování rodin, ke spojování rodin. Děkuji. Paní Žarok. Mhm. Thank you very much, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Za prvé pane eh, předsedo, chci vám poděkovat eh, za všechny ty informace, které jste poskytoval parlamentu a výboru Libe. To bylo velice užitečné. I ta vaše předchozí zpráva byla užitečná a potom ta konkrétní eh, zpráva o Romech také pro nás byla prospěšná, takže bych ráda, kdybyste Eh, se zabývali ještě i dalšími eh, eh, otázkami, které se týkají Romů jako děti, romské děti a porušování jejich práv a tak dále. Jsem ráda, že hodně zdůrazňujete implementaci směrnice. A já se ptám, jak skutečně pomáhat na lokální úrovni, tak aby lidé eh, znali, jaká jsou jejich práva, jak si stěžovat, pokud jejich práva jsou porušována a jak mohou přispět hm, k tomu, že eh, eh, se dozví o tom, co je diskriminace a i všechny ty lokální úrovně, místní úrovně by měly být více informovány. A další bod vy jste se také zmínil eh, místní úrovně a posilování jejich ekonomiky. Eh, takže vaše organizace provádí monitoring a schromažďuje údaje, které se týkají třeba výsledků těch strategií pro Romy. A jak tedy zajistíte, že skutečně si uděláte ten správný obrázek? Jak řekla paní Čanoka, za posledních eh, deset měsíců jsme viděli, že vlády nejsou ochotny řešit vlastní situaci a navíc ještě že eh, to vyžaduje od nich eh, mít jasno, takže já se ptám, budete jim pomáhat eh, a tak, aby od první fáze, tedy když něco plánují, tak aby jste jim pomáhali, aby měli k dispozici ta správ, ty správné údaje. Děkuji. Paní Keller nyní. Děkuji. Já mám hodně otázek, ale pokusím se to omezit. Možná začnu těmi snažšími. Co se týče eh, té směrnice o horizontální směrnice o rovném zacházení, která se týká rovněž i ratifikace umluvy OSN o osobách s postižením. Takže vaše agentura je ochotná nějak vyhodnotit tuto směrnici, jak tedy se Eh, vyvíjí eh, jednání v radě? To by bylo zajímavé, kdybyste se k tomu vyjádřili. A také eh, zvažujete, že byste přijali i přístup podle jednotlivých zemí, že tedy v té příští zprávě byste postupovali po jednotlivých zemích? Nebylo by to užitečnější? Dále i ukazatele lidských práv, které máte, jak by se mohly podle vás lépe plnohodnotně využívat, protože podle mě jsou užitečné. A teď obecnější otázky. V tom rezimé, tak tam eh, také uvádíte, které země eh, jsou, mm, se dostaly před Evropský soud lidských práv a je překvapivé, že tam je několik eh, zemí, třeba Rumunsko je mm, první 135 případů porušování lidských práv. A můžete, máte na to nějaká vysvětlení, proč tam jsou některé státy víc než jiné? A dále co na základě té vaší zprávy, eh, co si myslíte, že je nejdůležitější, nejnaléhavější, co je třeba řešit nejvíce aktuálně, když víme, že všechno to je problematické, ale kdybyste měli eh, z toho vybrat eh, jedno, dvě témata, tak kterými bychom se měli prioritně zabývat podle vás? Děkuji. Děkuji. Pan Foss. Vielen Dank. Děkuji. Má první poznámka či otázka jde také směrem eh, prezentace dotazu paní Kellerové. Máme velice často jednotlivé problémy a když o nich hovoříme, tak získáváme dojem, že jak si mm, to nedokážeme nějakým způsobem uspokojivě vyřešit. Proto by mě zajímalo, jistě vím, že v takovéto ústní prezentaci není možné vysvětlit a představit vše, informovat o všem, co bylo uděláno a zhodnoceno, ale tak nějak všeobecně bych si přál, zda by se mohl odhadnout, zda můžeme mít v zásadě spokojení se situací v Evropě, a nebo je tomu tak, že byste spíše řekli, ta situace je spíše taková průměrná či podprůměrná. Mohl byste to nějakým způsobem takto všeobecně zhodnotit? Já si myslím, že by to bylo pro nás velice dobré, abychom získali takový dojem, abychom věděli, zda jste v zásadě spokojeni a existují tam jednotlivé problémy, či zda jste v zásadě nespokojeni. A další věc, já znám tu právní problematiku listiny základních práv a vím, že tam občané možná vkládají poněkud více, než je možné, než jak je možné ten text vykládat, ale chci říct, že ten obs, zda vy nějakým způsobem sledujete obsah listiny základních práv uvnitř Evropské unie. A já bych chtěla říct, že mě tam poněkud chybí a je to aktuální již celou řadu let. Týká se to například situace ve Španělsku a s tím zákonem na ochranu pobřeží. Já si myslím, že my, jako Evropský parlament, jako komise, či celkově jako Evropská unie, my nepomáháme těm lidem, kteří jsou tam vyvlastňováni, oni nedosávají odškodnění, my prostě je nepodpoříme v ničem, protože se říká, že to nespadá do oblasti evropského práva, ale já si myslím, že možná ono to trochu souvisí například s právem na svobodu kapitálu či na, s právem na volný pohyb, ale my opravdu ty lidi tam necháváme bez pomoci a já ani takto narychlo jsem ve vaší zprávě k tomuto problému nic ne našel. Já si myslím, že je to třeba postavit na pranýř, ukázat na to samozřejmě. Já nemůžu říci nic proti samotnému vyvlastnění, pokud je to zákonné, ale v listině základních práv jasně stojí, že vyvlastnění ano, ale vždy proti odškodnění. A já si myslím, že opravdu by bylo možné dobré poukázat na to, že to je nemorální, jak se Španělsko zachovalo, že tam nechává tisíce občanů samotných bez pomoci, v podstatě všechny Všem se pouze říká, ano, ať jdou do Štrasbursku pro evropský, před Evropský soud pro lidská práva. Ovšem, než Evropský soud rozhodne, to bude možná za 20 či déle let, v této době již mnozí z těch, kterých se to týká, naživu nebudou. Takže já si myslím, že by bylo opravdu nutné, abychom pro ty občany něco udělali, abychom eh, je nějakým způsobem podpořili, aby si nepřipadali, že jsou s tou celou záležitostí samotní a že nikdo se o ně nezajímá. Děkuji, pan Taváreš má nyní slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu Kjerenomi, panu řediteli za jeho prezentaci výroční zprávy. A já bych rád začal takovým údajem, který nám byl který nám poskytla paní Redingová, paní komisařka pro základní práva. Ona řekla, že většina těch stěži, u, u, stížností, které dostává občanů, nebyly stížnosti, jak si, se netýkaly vůbec jurisdikce Unie. A já bych chtěl říct, že bychom k tomu chtěli přistoupit jaksi v pasivním způsobem, mohli bychom tedy říci, občané prostě neví, co je v kompetenci Evropské unie a e, jaká je kompetence jednotlivých členských států, nerozliší to, ale jakým způsobem se na to podívat? Buď takto, anebo si říci ano, my se postavíme za občany, zejména v současné době v krizi, kdy se zdá, že jsou ohrožena základní lidská práva, kdy dochází k jejich omezování. Takže bychom se také mohli postavit na stran občanů a občané nyní opravdu hledí na Evropskou unii a její instituce, zejména na agentury, jako na agentury FRA, že toto jsou vlastně ty instituce, které jim zabezpečují jejich základní práva. Lidé si tedy myslí, že pokud dochází k porušení základních lidských práv, tak by Evropská unie měla sehrát jakousi doplňující či úlohu a měla by opravdu se o to postarat a Eh, něco udělat, když dochází k ohrožování lidských práv v členských státech. Ono se to týká toho, co řekla paní Kellerová, taky například, že by bylo dobré, aby jsme měli opravdu eh, zprávy, které se týkají jednotlivých zemí a aby opravdu občané tedy přesně věděli, jak vypadá situace v jejich konkrétní zemi. Je jasné, že občané opravdu od nás očekávají víc, než nám smlouvy povolují, ale na druhou stranu si myslím, že ten mandát, které mají evropské instituce a zejména sama komise a samozřejmě agentura pro lidská práva, ten mandát je opravdu omezený a když se podíváme na to, co nám dovoluje Lisabonská smlouva, tak ta dovoluje více. Například agentura pro lidská práva by tedy mohla činit více, protože Lisabonská smlouva opravdu více dovoluje, mohla by tedy rozšířit svůj mandát a být aktivní například v oblastech svobody tisku a svobody informací. A protože jsme byli tedy velice zklamáni, když jsme viděli, že agentura pro lidská práva nebyla aktivnější. Například v případě eh, svobody tisku v Maďarsku a týká se to tedy dalších zemí Evropské unie. A co se týče Maďarska, tak se to netýká pouze svrchovanosti maďarského státu, ale týká se to prostě občanů, jejich svobody byly jaksi cílem útoku a je to vlastně ohrožení základních práv v této zemi. A další věc, týká se to dalších aspektů občanství, jsou zde specifické případy ve specifických zemích, kde dochází problémům, abychom si přáli, aby vaše agentura byla jaksi silnější, odhodlanější a rigoróznější, přísnější, striktnější ve svých veřejných prohlášeních. Já si myslím, že toto je obrovsky důležité, že by bylo dobré tedy, aby agentura, jež byla jaksi vyspělým orgánem, chci říct, že tato zpráva je opravdu velice zajímavý, určitě si zaslouží, abychom si ji pozorně pročetli, ale myslím si, že lidé, co oni očekávají? Oni chtějí vědět, aby eh, jsme jim představili konkrétní příbrady porušování lidských práv, které by pak byly ve zprávě zcela konkrétně. A lidé očekávají, že potom by, eh, vlastně mohou vzít eh, tuto zprávu a obrátit se na svou vládu a říct si, ano, tady to je konkrétně zachyceno, jak to v naší zemi vypadá. Takže co vlastně očekáváme? Aby zde možná došla možná určité revizi mandátu. Já si totiž myslím, že opravdu Lisabonská slova povoluje rozšířený mandát a opravdu si myslím, že tady chyběl nějaké stanovisko, které se týkalo vlastně zákonu o sdělovacích prostředků v Maďarsku a myslím si, že zde například chybí odkazy na problémy se svobodou slova a to je problém, se kterým se potýkáme neustále jako politici a vidíme, že i občané s tímto problém mají. Děkuji. Pan Klejs. Ja, dank Um, Děkuji, pane předsedo. V kapitole 7 výroční zprávy hovoříte o tom, jak se účastní evropští občané na fungování Evropské unie, hovoříte o účasti na obecních, regionálních nebo evropských volbách, hovoříte o občanských iniciativách, ale nikdo nezmiňujete téma právo na e, svobodný projev v Evropské unii a v členských státech. Ačkoliv právě svoboda slova nebo možnost vyjádřit své mínění patří k základním právům, protože bez tohoto práva demokracie není možná. Musíme ale bohužel konstatovat, že v některých členských státech se svoboda slova dostává stále pod větší tlak a paradoxně se tady vždy odvolávají na potírání rasismu. A v některých členských státech je vidět snaha každou uh, diskuzi eh, o imigrační politice vlastně přerušit, znemožnit. Nejlepším příkladem je Nizozemsko. Eh, jeden z vůdců jedné politické strany je nyní před soudem a hrozí, že bude odsouzen za diskriminaci, za to, že se snaží eh, vyvolávat nenávist. On se samozřejmě svým osobitým stylem pokusil pokusil napravit politiku, ale to je přece povinnost každého zvoleného poslance. Proto bych se chtěl zeptat na to, proč svobodu slova nemůžeme silněji zdůraznit jakožto pilíř základních práv a demokracie. Můžeme očekávat, že vaše agentura v budoucnosti se bude více zastávat svobody slova a že se bude také výrazněji zastávat eh, svobodného vyjádření a bude proti těm argumentům, které se obhajují tím, že se bojuje proti rasismu a tak dále. Děkuji a teď dáme slovo eh, zástupcům agentury, možná ve stejném pořadí. A nebo pan Kierum jako první. Dobře, tak prosím zareagujte na otázky, které zde zazněly. Thank you very much. It's always such a pleasure. Děkuji, to je vždycky velké potěšení eh, eh, eh, zde mít možnost reagovat na vaše zajímavé a často složité otázky a děkuji za i vaše připomínky. Pokusím se zareagovat na většinu z nich a poté paní kolegyně. Uvidíme. Začneme Mm, vlastně tou první otázkou, ale mm, která zazněla několikrát, a to je azyl a ochrana uprchlíků v Evropě v dnešní době. A konkrétně situace na řecké hranici mm, zde zazněla. A to, jaký je ten velký tlak na Řecko. Řecko je zavaleno ano, zde, když hovoříme o těchto věcech, tak mm, a na celém světě existují různá ohniska uprchlických krizí, tak většinou eh, my eh, je nazýváme humanitárními krizemi a máme hodně humanitárních krizí, eh, které jsou asi dramatické a které třeba řešit, ale neobsahují ty aspekty porušování lidských práv ale co je takové unikátní teď v souvislosti s tím, co zažíváme a co jsme i zdokumentovali ve zprávě, je ta dimenze lidských práv takovýchto krizí. A to je to, co nás velice zneklidňuje. Já jsem zmínil situaci v těch uprchlických táborech a to je, tam ta špatná situace panuje již určitou dobu jako třeba nedostatečný přístup eh, k tomu eh, řízení o udělení statutu prchlíka. Ano, máme zde problém. A bohužel pořád je to stejně naléhavý problém, tak jak to bylo před několika měsíci, když jsme eh, předložili zprávu na základě výzkumu, který jsme provedli. A pokud jde o e, Frontex a ty e, jednotky, ty týmy, ano, mm, na to jsme se sice konkrétně nezaměřovali, ale náš dojem je takový, že Frontex hraje klíčovou roli e, při ochraně práv lidí a zajišťuje, že ty osoby budou přijaty, přijaty na hranici, a předány příslušným orgánům v Řecku. Samozřejmě vždycky lze diskutovat o mandátu Frontexu, ale my si myslíme, že ano, že Frontex v rámci svého mandátu významnou měrou přispívá k ochraně práv osob, které se dostanou takto na hranici. Nyní se tímto tématem eh, zajím, zabýváme více dohloubky, pro, probíhá e, obsáhlá situace na, e, o e, stavu na hranicích EU, tedy kolem Středozemního moře a potom e, i na těch hlavních e, letištích. Jde nám tedy o tu hranici e, pozemní i e, na letištích a snažíme se e, Eh, si udělat obrázek o problematice, tak příště snad budeme schopni vám podat více podrobností o tom, na co se zaměřit, eh, aby se situace zlepšila. Opět ještě směrnice o návratech. Zde my mm, budeme aktualizovat zprávu, nemám zde aktuální údaje, ale zpráva se bude aktualizovat. Eh, a eh, bude o tom pojednávat eh, příští výroční zpráva. Naše analýzy obecně nám ukazují, a máme těch analýz již několik, které se týkají azylu a osob, které se uchází o azyl a rodinných příslušníků, dětí. Takže tady je společný jmenovatel a to je třeba větší koordinace, spolupráce mezi členskými státy. Tak, abychom, jak jsem řekl úvodem, aby e, e, zde e, díky té větší koordinaci i panovala větší solidarita v tom režimu ochrany základních práv. To je to, co jsme se ponaučili třeba na konci 70. let, kdy jsme měli ty čínské uprchlíky tady, tak tam ano, se to řešilo z pohledu mezinárodní solidarity, kdy jsme se snažili ochránit jejich základní práva a e, mezinárodně zde máme celou řadu příkladů, ze kterých se poučit. A nyní e, mm, e, právo na rodinný život a slučování rodin. E, Víme, že celá řada členských států otestovala různé modely, jak omezit právo na rodinný život, respektive sloučení rodiny. A nyní máme celou řadu i kaus, které se řeší ve Štrasburku právě, kde mm, Štrasburský soud eh, se snaží určit, kde je ta hranice mezi právem na rodinný život, který je posvěcen v článku 8 umluvy eh, Rady Evropy a na druhé straně mm, eh, eh, kde je to právo státu rozhodnout, kdo bude pobývat na suverénním území daného státu. Takže to je taková citlivá rovnováha a my čekáme s napětím, kde tato hranice bude určena. A potom uh, obecněji eh, téma zprávy a práce agentury eh, že naše činnost se redukuje na zprávy a organizaci schůzí. Já myslím, že děláme více, ale samozřejmě schromažďování údajů No, náš mandát je evropským institucím a členským státům poskytovat eh, know-how, poradenství na základě údajů, podkladů. Takže my eh, schromažďujeme údaje, eh, buď tedy primární údaje přímo schromažďujeme, pokud existují, anebo pracujeme se sekundárními údaji. To je důležité. A takže jde o to, aby e, ta oblast lidských práv nebyla založena pouze na nějakých dojmech a pocitech, ale na důkazech. To je náš významný úkol, ale jak víte, i jak řekla paní předsedkyně správní rady úvodem, my jsme zareagovali na celou řadu, řadu požadavků parlamentu a vyjadřovali se k legislativě, jako je ten Evropský vyšetřovací eh, rozkaz nebo ta směrnice o PNR, eh, takže to je celá škála různých úkolů, i když samozřejmě klíčovou funkcí je schromažďování a předkládání údajů. A zbytek nechám na paní předsedkyni. Kromům. Samozřejmě eh, práce na Romech bude pokračovat a určitě ještě více do hloubky. Co se stalo v roce 2010? Bylo, že to romské téma se eh, dostalo do takové jaksi ústřední pozice, takže musíme to téma zachovat eh, na této eh, významné pozici a zabývat se tím. a sdělení komise je důležitým krokem vpřed. Vývoj je docela slibný, i když eh, asi eh, neexistují žádná snadná řešení, ale budeme se tomu věnovat. Nyní spolu s UNDP a se Světovou bankou eh, provádíme takový velký průzkum, a snažíme se porovnat si údaje od eh, romských komunit a od eh, mm, většinové populace, abychom detailněji eh, zjistili, kde dochází k diskriminacím a kde je to spíše otázka takové obecné nouze a chudoby kterou je třeba řešit. Takže my se snažíme teď díky tomu mít lépe nastavené nástroje tak abychom mohli se zaměřit na ty správné akce. Jeden z dalších prvků, eh, a to je správné povědomí místních eh, komunit. Eh, my hodně, co jsme zjistili, co vyplývá z našich průzkumů, je, že hlavní oběti diskriminace vůbec neví, kam se obrátit, neví, kde jsou ty instituce. Takže tady jde o to, abychom eh, eh, v těch 27 státech zajistili nejenom, že ty instituce tam budou existovat, ale aby o nich bylo povědomí ve společnosti, že lze se na ně obrátit. Ano, struktura existuje, ale nyní se musí používat. Nyní probíhají důležité diskuze Eh, které se týkají těchto institucí a komisí pro rovnost a podobně. A mm, jak tedy se především na ně obracet? O to teď půjde. A samozřejmě i v tom eh, sdělení se zdůrazňuje, že budeme pomáhat členským státům při formulování národních strategií, když je to hlavně role komise, ale již celou řadu let eh, eh, my eh, máme velice zajímavý projekt spolupráce s místními samozprávami, a tak, abychom do toho zapojili místní úrovně a komunity tam žijící. Mm, takže já velice se těším na další diskuze s vaším výborem na toto téma příštích měsících nás určitě takové diskuze neminou. Dále. E, horizontální směrnice. Paní Keller. A ta už je pryč. Zde Eh, my děláme hodně studií, analýz eh, eh, o postižení a podobně, homofobie, máme studie o homofobii a ty všechny nám ukazují, že je třeba mít takovou horizontální směrnici. A já doufám, že ty naše eh, analýzy budou užitečné pro ty, kteří jsou pro tuto horizontální směrnici, tak aby mohla eh, začít platit. Na této práci budeme pokračovat a pokud existují nějaké konkrétní oblasti, kterými se ještě zabývat, tak rádi si necháme poradit a uvidíme. Také i eh, Eh, otázka ukazatelů, užitečnost ukazatelů. To zmínila také paní Keller. To je komplikovaná oblast, ale na druhé straně my musíme eh, se eh, my použím, musíme umět používat ukazatele proto, abychom se lépe zaměřili na konkrétní vývoje a měřili díky ukazatelům pokrok. Třeba v ekonomice máme celou řadu ukazatelů, ale v oblasti lidských práv zatím tolik ne takže to bereme vážně a rozpracováváme. Nejdůležitější eh, téma v Evropě. Já vždycky váhám eh, o tom tady mluvit, eh, protože ti, kteří se zabývají porušováním lidských práv, tak pro ně vždycky jsou nejdůležitější ta individuální práva, o to ve finále jde. Eh, situace na hranicích, kterou jsem popsal, skutečně to je teď nejdůležitější téma k řešení. Romská otázka. Samozřejmě je důležitá, klíčová pro nás, ale to je dlouhodobá otázka a tady budou potřebná i dlouhodobá řešení. Ale to, co vidíme teď, na hranicích, v těch eh, eh, střediscích, v těch táborech, to je něco, kde dochází k porušování lidských práv a co se musí změnit. A to, a tam ta situace eh, může být změněna rychle. Dále obecná otázka stav práv v Evropě. No, Evropa je asi e, e, tím regionem na světě, kde existuje velké povědomí o problematice lidských práv, jako třeba diskriminace. Za posledních 15-20 let jsme udělali velký pokrok. Neznám žádný jiný region, kde by to povědomí bylo tak vysoké a kde by existovalo tolik institucí, orgánů, organizací <clears throat> na úrovních místních, národních, evropské, které by to řešily. Ano, ještě před námi jsou velké problémy, to ano, to i vyplývá z naší výroční zprávy. Takže na jedné straně ano, jsem optimistou v tom smyslu, že existuje zde velké povědomí, teď my tady sedíme s vámi v parlamentu, mluvíme o tom, to je toho dokladem a na druhé straně víme, že existují problémy. Beru na vědomí tu otázku eh, eh, vlastnických práv Eh, a eh, tím se budeme ještě zabývat. Máte pravdu, toto eh, nefiguruje ve zprávě, ta otázka vlastnického práva, vyvlastňování. Pan Taváreš. Mandát agentury. To je politická věc. To je tedy na komisi, radě, parlamentu, členských státech, jaké budou jejich představy do budoucna ano, my můžeme zdůrazňovat jednotlivé země, tomu se nevyhýbáme, v naší výroční zprávě můžeme toto zdůrazňovat, ale eh, ne, děláme eh, třeba zprávu o eh, zákoně, mediálním zákoně o konkrétní zemi. Ne, to ne. A třeba před třeba jsme řešili před dvěma lety asi eh, tu, eh, ten litevskou problematiku, která se týká tedy otázek eh, pohlaví a takže mm, to jsme ale neřešili jenom z pohledu této jedné země, ale zvážili, mm, proskoumali jsme, analyzovali jsme šest zemí, jaká tam je legislativa a mm, Potom mm, často z takové analýzy několika zemí z toho vyplynou třeba jedna, dvě země, které, kde ta situace je poněkud zneklidňující. Takže eh, my neděláme zprávu, mm, nepřipravujeme zprávy o jedné země, zemi, nám jde o komparativní studie. Ano, to je taková limitace v našem mandátu, to je pravda. Svoboda projevu, to je poslední můj bod svoboda projevu a rovnováha mezi ochranou eh, eh, proti projevům nenávisti a svoboda projevu. Ano, to je to, čemu se věnujeme a jak správně eh, jste podotkl. To je velice citlivá rovnováha a je třeba to bedlivě monitorovat a my nad tím budeme dohlížet. Tak tím bych skončil. Děkuji. Ano, chcete něco doplnit, paní Kerisová? Naštěstí Morten zmínil v zásadě téměř všechno. Já vím, že již jsme ve skluzu, takže proto budu stručná také. Svoboda projevu. Zde bych chtěla navázat na to, co řekl Martin, Morten, a to je, že ano, opět ten eh, náš několik, několikaletý eh, rámec, tak tam eh, svoboda projevu není samostatným tématem, takže my vždycky se tímto zabýváme případ, případně v souvislosti s něčím, jako jsou ty projevy nenávisti a podobně. A třeba když dochází k jednotlivým porušováním, mm, individuálním porušováním, takže určitě Mm, to eh, je eh, eh, případ, kterým se zabývat, ale obecně to není náš mandát dostávat nějaké stížnosti a řešit je. Potom také i ty místní úrovně a ukazatele, ještě navíc k tomu, co řekl Morten. Ano, mm, zde E, různé instituce pracují na různých ukazatelích a my se do toho zapojujeme a ty ukazatele jsou potřebné pro politiky. A je třeba to propojit i s místními e, úrovněmi, protože místní samozprávy a ty sítě těch e, lokálních organizací, mm, ty také e, jsou důležité a je třeba tedy dostat e, tyto ukazatele na místní úroveň. A potom ještě to poslední téma občanství a apatridita. A především šlo o baltské státy, takže potom zde máme ještě další případy, kterých se apatridita týká. A právní statut. Je pravda, že eh, eh, to, co vy zmiňujete, ano, to je jeden náš pohled. My máme možnost eh, třeba to zvážit z pohledu účasti, možnosti zúčastnit se na evropských volbách. A to by spadlo do této kapitoly. Ano. Potom jsou zde způsoby, eh, jak třeba schromažďovat údaje, když děláme primární analýzy třeba když existují určité údaje, které se neschromažďují na úrovni členských států, takže my provádíme potom eh, primární analýzu a eh, máme kapitolu o občanství a tu bychom mohli ještě možná posílit, protože zatím tam jsou určité aspekty, které třeba nebyly pro nás či činnost klíčové, ale určitě mm, eh, pokud je, je určitě možné to tam zahrnout a apatridita jako taková a přístup k udělení občanství, to asi je trošku problematické z pohledu našeho mandátu a vůbec z pohledu Evropské unie. Nemůže to řešit přímo, ale pokud jde o participaci na volbách, tak ano, to eh, tady musíme zajistit účinnou, efektivní účast eh, na volbách všech. Eh, takže doufám, že tím se třeba budeme do budoucna zabývat. A teď konečný závěr i Morten eh, zmínil tu takovou méně příznivou pro nás věc, a to je ta limitace. A naše limitace, na kterou narážíme. Takže teď jde o to eh, eh, dobře zvážit, jaké, jaký bude ten tematický rámec pro příští léta a určitě tím se budou zabývat ty příslušné úrovně, rozhodovací úrovně a je třeba, aby to byla témata, která jsou užitečná pro vás, pro vaši činnost. Eh, takže ta témata, o těch by se mělo jednat eh, eh, v kontextu našeho mm, příštího rámce. Děkuji. Děkuji. A prozatím, ano. my vidím, že ještě chcete něco říci, ale prosím, eh, již vidíte, že jsme eh, ve velkém skluzu, eh, takže mm, pokud něco tak stručně, prosím, telegraficky, pokud něco chcete říci. Jenom, ano, my jsme požádali o zprávu o mediálním zákoně v Maďarsku a agentura, eh, jak jsme slyšeli, neřeší problémy jednotlivých zemí, ale my jsme požádali o eh, analýzu svobody projevu eh, hromadných sdělovacích prostředků, tedy ve všech členských státech. Tak, prosím. Pan Kierum. To je pravda. My jsme dostali požadavek od parlamentu a my jsme zareagovali v tom smyslu, že prozatím v rámci stávajícího mandátu agentury a i kvůli našim zdrojům to není možné. E, velice pečlivě jsme zvážili ten požadavek, bereme to vážně vždycky, takovéto žádosti od parlamentu, ale teď tady v tom konkrétním případě nešlo splnit tento požadavek opět chci poděkovat ještě jednou tady panu Kirumovi a paní Bransové Kerisové, zástupcům agentury. A budeme se těšit na další spolupráci a budeme teď pokračovat se zbytkem programu. Now we got Máme několika minutový sklus a přistupujeme k bodu číslo 5. To je dohoda mezi Evropskou unii, Islandem a Norskem o postupu předávání mezi členskými státy EU a Islandem a tedy Norskem. Máme eh, zde návrh zprávy kterou připravil náš kolega pan Ruj Tavareš, který je zpravodajem za výbor Libe. A v roce 2010 Evropský parlament eh, dal souhlas dohodě mezi EU a Japonskem o vzájemné právní pomoci ve věcech trestních. A nyní Máme další mezinárodní smlouvu na stole, která tentokrát se uzavírá s Norskem a Islandem. A týká se tedy postupem pro předávání osob a má se aplikovat tedy mezi členskými státy Norskem a Islandem, kde se budou aplikovat stejné principy. Principy vyplývající z nařízení o evropském zatykači. Takže vlastně i Paralelně se budou aplikovat řízení týkající se vzájemné právní pomoci ve věcech trestních a Evropská komise tedy předložila návrh rozhodnutí rady s cílem eh, formálně odsouhlasit dohodu ve smyslu článku 218 Sabonské smlouvy, což eh, znamená souhlas Evropského parlamentu. A nyní si vyslechneme prezentaci zpravodaje paní, pana Tavareše a poté si stanovíme termín pro pozměňovací návrhy. Takže prosím, pane Tavareš, máte slovo. Thank you, Chairman. Uh, well, Norway and Iceland, of course. Norsko a Island samozřejmě jsou součástí šengenské oblasti, šengenské eh, oblasti Schengenu a i když Eh, Schengen a evropský zatykač eh, eh, jaksi metodicky nejsou totožné, tak je vhodné, aby se k ním přistupovalo paralelně. Oba státy chtějí přistoupit k tomuto nástroji, tedy k evropskému zatýkacímu rozkazu, to znamená přijmout stejný postup pro předávání osob. A hm, samozřejmě, jak říká i moje zpráva, já nevidím žádný důvod eh, namítat něco jejich požadavku, eh, tedy eh, stát se Eh, součástí, účastníkem nebo stranou tohoto nástroje, mm, který platí mezi členskými státy. Oba státy mají dobrý standard eh, zacházení s obviněnými odsouzenými, nezávislost vyšetřování, žádný trest eh, smrti a podobně, takže jsou to i partneři, kteří mají zájem o další aspekty oblasti eh, bezpečnosti, spravedlnosti, tedy práva a svobody, takže nevidím žádnou velkou překážku eh, eh, tomu, aby se stali účastníky tohoto řízení ve smyslu evropského zatýkace, zatýkacího rozkazu, respektive aby se podepsala tato dohoda. Avšak dvě věci. Za prvé, dvojí trestnost vzdání se dvojí trestnosti. Takže to umožňuje, aby obě strany eh, tedy neprověřovaly dvojí trestnost eh, pro účely tohoto řízení, tedy se mají vzdát toho práva prověřovat dvojí trestnost, ale u závažné trestné činnosti, tak jak to vypadá, o tom jsme již diskutovali, tak hm, týká se to tedy eh, závažné trestné činnosti, tedy zločinu, jako třeba napomáhání pobytu nezákonných migrantů, takže a, e, obchodování s lidmi, to je závažný zločin, ano, až tam to může jít. Takže e, vzdát se práva prověřovat dvojí trestnost, e, třeba když toho, když někdo má nějakého nezákonného přistěhovalce doma, no tak já myslím, že to je trochu jiná závažnost a mm, pro některé občany to možná může být politicky neúnosné, ale každá země má právo nevzdát se tohoto práva prověřování dvojí trestnosti u některých trestných činů a mají na to zcela právo prověřovat dvojí trestnost. Takže s touto podmínkou a možná i my několikrát jsme se již k tomu vyjadřovali, když jsme diskutovali o evropském zatykači, třeba na minulé plenárce i ve Štrasburku, tak jsme říkali, že evropský zatykač se musí vyhodnotit, vylepšit, přehodnotit, eh, protože to je takový experiment, který není úplně perfektní a eh, musí i eh, lépe zohledňovat lidskoprávní kritéria a musí samozřejmě eh, jít ruku v ruce s dalšími právy, práva na obhajobu, tedy u obviněných, a, nebo právo na překlad, na tlumočníka, a eh, tím jsme se zabývali v minulém roce. Víme, že evropský zatykač eh, není perfektní, to si také myslím, ale je to konstruktivní, pozitivní nástroj. A jak říkám, proto nevidím důvod namítat proti tomu, aby Norsko a Island eh, vstoupili do tohoto režimu. V mém návrhu, svém návrhu eh, hm, říkám, že parlament by měl dát souhlas s uzavřením dohody a termín pro pozměňovací návrhy je, myslím, 20. června, pokud se nemýlím. Děkuji. Děkuji. Ano, to jste řekl velice do, stručně, výstižně. A tam se je zde někdo, kdo se chce vyjádřit. Komise? Ne. Ani maďarské předsednictví taky ne. A někdo jiný z členů výboru by se chtěl vyjádřit k prezentaci návrhu zprávy, jak jsme to slyšeli od pana Tavareše. Nikdo? Dobře žádné další připomínky, tak jenom oznámíme tímto, že termín pro pozměňovací návrhy, jak bylo řečeno, je 20. 20. června. 20. červen. A to je vše. Můžeme tedy pokračovat s dalším bodem, což je číslo 6. A týká se to dohody mezi EU a Austrálií o zpracovávání údajů jméne evidence cestujících, takzvané PNR, e, leteckými dopravci a předávání e, těchto údajů australské celní zprávě. To je velice významná agenda Eh, na které pracuje naše zpravodajka, paní Intveld. A eh, máme projednat návrh doporučení, takže hned dáme slovo zpravodajce paní Intveld, aby nám podala aktuální informace o této iniciativě PNR, dohoda PNR Eh, eh, takže eh, možná, že potom vyslechneme ještě k tomuto významnému tématu další komisi a podobně. Děkuji, pane předsedo. To bude stručná vyměna názora, protože žádný návrh doporučení není. To neznamená, že není o čem mluvit. Sice ti z vás, kteří toto nesledují, tak stručně připomenu, o co jde. Nyní existuje dohoda s Austrálií, která se provizorně aplikuje týká se předávání údajů typu PNR. Náš parlament byl vždycky velice kritický eh, k této dohodě a eh, eh, po účinnosti, datu účinnosti Lisabonské smlouvy máme dávat souhlas s takovouto dohodou, tedy s touto provizorní dohodou s Austrálií i s Spojenými státy a Kanadou samozřejmě. A asi si pamatujete, že v květnu minulého roku jsme rozhodli, že odložíme, respektive přerušíme Eh, odložíme hlasování do doby, než se vyjedná lepší dohoda. Evropská komise vyjednává, vyjednává a mm, eh, na uzavření dohody s Austrálií. My jsme doufali, že rada by byla 100 přijmout rozhodnutí o výsledku vyjednávání minulý týden, ale nedošlo k tomu. Členské státy měly námitky či výhrady, některé z nich se týkají věcného obsahu eh, této dohody, některé se týkají spíš těch procedurálních záležitostí. Třeba máte země, které mají opt-out, které požádali eh, Eh, o eh, to statutární eh, zákonné období, proto aby mohli situaci zvážit pro případný optin. Takže rada ještě nerozhodla, tudíž ani my nemůžeme přijmout žádné doporučení. Já neříkám ale, že bychom nic nečinili. Stínoví ze všech politických frakcí a já osobně, my velice úzce spolupracujeme a to nejenom na té australské dohodě, ale i na dohodě s USA a Kanadou a samozřejmě také i pečlivě sledujeme vývoj evropského PNR. To je velice úzce vše propojeno. Na čem jsme se doposud dohodli? a to je, že předložíme eh, eh, ústní dotaz, hm, tedy interpelaci na červencové plenárce, tak, abychom mohli eh, si vyměnit názory s Evropskou komisí a doufejme i s radou. Polské předsednictví přislíbilo, že v tomto tématu bude aktivní. Dnes dopoledne jsme diskutovali se Stínovými a dohodli jsme se na společném textu s procedurálních důvodů, eh, z důvodu termínu, eh, není možné to předložit jako interpelaci za Libe, ale všechny politické frakce se dohodly, že to předloží společně a že proběhne rozprava. Já nevím, zdali bych měla se vůbec vyjadřovat k obsahu návrhu dovody. Jsme o tom již mluvili dříve, takže možná členové výboru případně Eh, by potřebovali nějaké informace ještě tak, ať se vyjádří. Mikrofon. you. Thank you, Chair. Yes, very briefly. My se stručně, eh, my se těšíme na červencovou rozpravu na plénu. Thank you. Děkuji. Tak, to bylo do vyjádření. A teď eh, předsednictví nebo někdo jiný chtěl by se vyjádřit tady k té rychlé aktualizaci o e, návrhu doporučení, které ještě neexistuje? Ne? Dobře. Takže budeme pokračovat a překvapivě, hladce a rychle Přistoupíme k dalšímu bodu, což je bod číslo 7, který se týká výroční zprávy Evropského inspektora ochrany údajů za rok 2010. A jaká je současná situace v oblasti ochrany údajů? E, pan Petr Hastings přednese prezentaci, ale poněvadž jsme to plánovali až na 11. hodinu, tak tady ještě není. Tudíž proč si neudělat přestávku? Udělejme si přestávku do doby, než přijde Peter Hastings se svým týmem a kdy budeme moci diskutovat o tomto. Já myslím, že to je lepší řešení, než přeskočit k dalšímu bodu rovné zacházení s osobami a tak dále, protože pan Raul Romeva plánoval, že přijde na 11.45, takže tu taky ještě není. Dáme si proto půlhodinovou přestávku. Děkuji. Let's take a break. Okay. Gianni siamo stati fin troppo rapidi, potete venire un po' prima, alle 11 meno un quarto, cioè fra, fra un quarto d'ora? Fra un quarto d'ora, eh? We've just, excuse me, if you, if, you, if you allow me for a second, we just heard that they are on their way, the representatives of the European... řečeno, že eh, pan Hastings a jeho tým jsou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 Thank you, colleagues. Děkuji, kolegové. No, takže máme za sebou krátkou přestávku, ale teď jsme připraveni se zase vrhnout do práce 11 hodin. Takže začneme tím, že přivítáme tady zástupce úřadu na ochranu údajů. Máme zde evropského inspektora, pana Petra Hestingse, který je ředitelem tohoto úřadu na ochranu osobních údajů. On je inspektorem a je tady jeho zástupce, pan Giovanni Butarelli. Vítejte. A v následujících minutách si vyslechneme předložení výroční zprávy za rok 2010 a poté diskuze. Bez okolků dám slovo panu Hastingsovi. Pane předsede, děkuji, děkuji za příležitost vám představit hlavní linie zprávy a zdůraznit některé aspekty ve výboru LIBE. Členové vašeho výboru dostali v pdf e, e, takový náhled a teď máte k dispozici tištěnou verzi a těšíme se na vaše připomínky. Zpráva jasně ukazuje, že rok 2010 byl rokem dynamickým, nabitým a produktivním pro všechny kteří pracují na ochraně osobních údajů. Toto je zcela v souladu s potřebou zvýšit úsilí a zajistit efektivnější ochranu soukromí a soukromých údajů v měnícím se prostředí, které se více a více globalizuje, internet zasahuje do všeho a čím dál více se používají informační komunikační technologie ve všech oblastech života, včetně toho skutečně soukromné, soukromého, intimního a to se dotýká každého z nás a tudíž je zcela zásadní, aby Evropa jako taková se tomu věnovala. Výzkum nám ukazuje, že dvě třetiny všech občanů EU si dělají starosti s ochranou soukromí. A v některých členských státech je to číslo ještě větší. Ve Spojeném království 92% obyvatel podle eh, pravidelné analýzy, průzkumu, mínění, tak 92% si dělá starosti s ochranou osobních údajů, bezpečností eh, jejich osobních údajů. A to je e, číslo, které rostlo a rostlo a nyní je to vlastně na e, druhém místě e, těch sociálních různých obav, které lidé mají. Podobně je to v Německu, v Rakousku především. A proč tento trend? Proč čím dál eh, více jsme závislí na všude přítomných informačních komunikačních technologiích. No, eh, to je proto, protože nám pomáhají řešit jednak problémy, ale eh, znamená to tedy i větší zásahy naší ochrany, našeho úřadu. A to i díky Lisabonské smlouvě, která dává právní základ dohlížet nad ochranou ve všech oblastech EU i mimo bývalý první pilíř. To je hlavní důvod, proč ochrana údajů je eh, čím dál více prioritou našeho programu, naší agendy a to vy tady dobře víte ve výboru LIBE. Dále probíhá revize eh, právního rámce ochrany údajů EU, kdy komise připravuje návrh moderního rámce a rada a parlament také již dali nebo dají své vyjádření a vy budete hlasovat tedy e, příští týden. A e, toto je revize, hm, přeskum, který e, je předmětem velkého zájmu, jak v EU, tak mezinárodně. Podle mě je zásadní, aby komise předložila ambiciozní návrh, který bude splňovat vysoká očekávání e, které i eh, vytvořila paní místo předsedkyně Redingová. A navíc to musí být návrh, který bude základem pro efektivnější ochranu osobních údajů v budoucí informační eh, společnosti na léta 2015, 2020 a dále. Za třetí, nyní je evidentní, že ochrana údajů také hraje klíčovou roli ve stockholmském programu a v digitální agendě a obecněji vůbec ve strategii pro inteligentní a udržitelný inkluzivní růst, což je jeden z blížů agendy strategie 2020 a soukromí a ochrana soukromí je i čím dál více předětem globálního zájmu. Třeba OECD se tomu také věnuje. I máme zde Spojené státy, které přišly s nedávnou iniciativou a i G8 v květnu také se k tomu vyjádřila v tom smyslu, že ochrana údajů musí být zajištěna na internetu a to explicitně se zmiňuje jako vůbec zásadní pro důvěru uživatelů. Jsme přesvědčeni, že všechno toto eh, je velkou příležitostí pro efektivnější ochranu údajů. Je třeba tedy využít dobře ale těchto všech možností a příležitostí. A nyní náš úřad a jeho činnost za rok 2010 v oblasti dohledu. Kromě celé škály detailních činností, tak jsme přijali důležitý politický materiál s názvem Monitoring a zajištění dodržování e, nařízení na ochranu údajů to je vlastně eh, to znamená taková změna eh, kurzu, eh, směru, pokud jde o prosazování práva. Do minulého roku jsme spíše dávali přednost doporučení a ne, že bychom tedy chtěli jít cestou právně závazných nástrojů, ale po pěti letech činnosti si myslíme, že nadešla chvíle, abychom byli rigidnější vůči vynutitelnosti práva, a to především v případě eh, závažného úmyslného nedodržování eh, požadavků na ochranu údajů. Tudíž zavádíme celou řadu kritérií, která zajistí proaktivní, konsistentní a transparentní aplikaci eh, naší donucovacích pravomocí. Zároveň si myslíme, že Eh, rozsah našeho dohledu roste od Lisabonské smlouvy, ochrana údajů a příslušné nařízení 45-2001 se vztahuje nejenom na to, když jde o komunitární instituce či eh, instituce, eh, které tedy operují v rámci komunitárního práva. Ne, teď se to vztahuje na všechny evropské instituce, orgány i v oblastech, které jsou eh, mimo eh, rámec komunitárního práva, kromě, eh, kromě případů, kde specificky existují další právní akty, které by stanovily jinak. A konkrétní dopad těchto změn na naši činnost hm, asi budou muset být ještě doladěny a proto jsme v kontaktu s příslušnými orgány. Také i bych chtěl zmínit eh, síť Úřadu na ochranu osobních údajů. To je nyní 50 institucí celkem. To je obrovský zdroj a v říjnu sítě připravila důležitý dokument o profesních normách ochrany údajů v evropských institucích a úřadech, které působí v rámci nařízení a to náš úřad podpořil. Pokud jde o konzultace, velice úzce spolupracujeme na různých hlavních trendech, především modernizace právního rámce ochrany údajů EU, několikrát, včetně dnešní schůze, se snažíme prosadit ambiciozní přístup, tedy abychom měli komplexní moderní rámec ochrany údajů, který by pokrýval všechny oblasti evropských politik a zajišťoval efektivní ochranu v praxi. A detailní názory se dočtete v našem stanovisku, které jsme zveřejnili v lednu tohoto roku. Bez pochyby jste to pročetli a jste o tom jednali zde. Za druhé, Stockholmský program a digitální agenda. To jsou dva klíčové programy, které jsou velice relevantní pro ochranu údajů a my tedy úzce toto monitorujeme, je to součást naší činnosti. Jasně nám to ukazuje, že ochrana údajů je zásadním prvkem legitimnosti a efektivity v obou oblastech obecně řečeno. Nyní bych zdůraznil, že v minulém roce jsme vydali eh, rekordní číslo, tedy 19 legislativních stanovisek k různým tématům, včetně témat jako, eh, jako interní bezpečnost EU, jako je strategie boje proti terorismu, jako je globální přístup k předávání PNR do třetích zemí, eh, eh, řízení informací v oblasti tedy svobody bezpečnosti práva, potom digitální agenda a potom dohoda akta což, nebo dohody akta, což jsou témata, kterým se také zabýváte. Všechny tyto názory, všechna tato stanoviska jsou k dispozici na našem webu. A mm, i mm, také i na naší stránce se dočtete, mm, kolikrát jsme byli konzultováni a je to celkem 70 relevantních témat Eh, které jsme eh, eh, vytipovali a z čehož 34 je takzvanými prioritními tematy a to se také dočtete u nás na webu. A těmito tematy se budeme pečlivě zabývat a budeme i konzultovat veřejné mínění. Takže jak to vypadá, počet legislativních stanovisek se ještě zvýší do budoucna a vlastně již jsme překročili tu hranici, na kterou jsme se dostali v tomto stejném okamžiku v minulém roce. Také i nás těší e, zájem o naše stanoviska, který vykazuje komise, rada i parlament. E, I ta nejkritičtější stanoviska jsou vítána ze strany jiných institucí jako konstruktivní a užtečný nástroj. Stručně závěrem bych zmínil, Eh, eh, naši roli koordinátora. Například v minulém roce eh, to byl judikát Evropského soudního dvora proti Spolkové republice Německo 518 lomeno 07. V tomto judikátu soud zdůraznil, že je třeba zajistit úplnou nezávislost orgánů na ochranu osobních údajů. A zde soud i zmínil tedy náš úřad jako takový benchmark. A nejenom, že interpretoval článek 28 směrnice o ochraně osobních údajů, ale také i nepřímo interpretoval požadavek nezávislosti podle článku 8 Evropské charty a článku 16 smlouvy o fungování EU. Takže tento judikát bude mít významný dopad na nový právní rámec a já doufám, že to nakonec povede k dalším upřesňováním. A také i bych chtěl zmínit zde agenturu pro základní práva, která také vám předkládala svoji výroční zprávu dnes ráno. Ale eh, eh, ta, tam také se hovoří o roli úřadů členských států, kde se hovoří o některých nedostacích a apeluje se na větší harmonizaci pravomocí i zdrojů, možností těchto národních úřadů, tak aby zde tyto úřady měly rovné podmínky, všude stejné. To budeme potřebovat eh, v budoucnu, abychom mohli úzce spolupracovat. A pokud je o spolupráci, tak úzce jsme spolupracovali s našimi národními úřady, eh, máme zde pracovní skupinu na toto, my eh, jsme se zaměřovali v této pracovní skupině především na ty nejvíce strategické a zásadní věci, včetně výklad klíčových ustanovení směrnice a e, to, jak my můžeme přispět k revizi právního rámce EU. Také i jsme e, koordinovali dohled nad systémem Eurodac kde eh, existuje sdílená eh, kompetence s národními úřady. Tento model se vztahuje také i na systém celních informací. Také i eh, to bude stejný model pro vizový systém, i pro ten šengenský systém budoucí generace, jakmile nabíde účinnosti. Současná zkušenost s Eurodakem tedy je také užitečná ze širšího pohledu. V tomto bodě bych chtěl Eh, dát slovo Giovannimu Butarelimu, aby zdůraznil další detaily a aby eh, vám řekl, jaké jsou naše priority do blízké budoucnosti a poté velice rád zodpovím na vaše otázky na nejrůznější témata. Samozřejmě v kontextu naší zprávy. Děkuji, pane Hastingsi a pan Butarelli. Děkuji, pane předsedo, milí členové výboru. Eh, naše zpráva za rok 2010 pokrývá eh, eh, šest z činností a je to vlastně již druhý rok našeho pětiletého mandátu. Jak vidíte, máme tam osm detailních kapitol a velký počet příloh, tak z toho budete dedukovat, že naše role dohledu Eh, znamená, že především my jsme garantem zákonných právních procesů, které probíhají v evropských institucích. Z hrdostí dnes říkáme, že implementace, aplikace nařízení ze strany evropských institucí se systematicky kontroluje a pravidelně se dělá inventura eh, ukazatelů výkonnosti, které se týkají všech subjektů EU a my tedy na jaře 2009 jsme zahájili monitoring a pot, začali jsme pečlivě monitorovat aplikaci pravidel na ochranu údajů. I politický materiál o monitoringu a dodržování pravidel vysvětluje e, různé naše e, pravomoci týkající se vynutitelnosti aplikace pravidel a i zde se hovoří, jaké následné akce případně e, přijmout, pokud dochází k selhání. Zde my chceme, aby příslušné instituce byly zodpovědné za jakákoliv doporučení, které vydají a musí se chovat zodpovědně i za plnohodnotnou implementaci doporučení a musí nám být schopny prokázat, že e, toto správně učinili. Každá instituce či subjekt, který nesplní naše doporučení, tak eh, eh, se vystavuje riziku formálních žalob řízení ale musím říci, že většinou naše doporučení jsou respektována a až do posud nebylo třeba přijmout formální rozhodnutí o nějakém řízení. Nicméně jsme provedli i cílená šetření, kde existoval důvod, že případně ta míra dodržování pravidel není dostačující. Šlo především o agenturu. A Někdy to bylo ve formě inspekce eh, v daném úřadu a eh, eh, nebo kontroly tedy na dálku. Takže my jsme i používali předběžné kontroly, prior checking. My jsme přijali 55 stanovisek o předchozím kontrola, o předchozích kontrolách různých institucí a Třeba jsme kontrolovali i ty systémy včasného eh, varování, třeba které se týkají nakažlivých chorob. To jsme také zkoumali, nebo jsme eh, hodnotili standardní postupy, jako třeba najímání pracovníků, jejich povyšování na vyšší funkce a podobně. V roce 2009 jsme snížili počet těchto ehm, předběžných kontrol. Nebylo to třeba, protože eh, a my jsme vlastně i vyřešili eh, ten velký nápad těchto případů a eh, mohli jsme začít eh, vydávat stanoviska efektivněji. I poněvadž se snížil počet těchto stanovisek, tak se i zvýšil případ uzavřených případů, jejich 37, kde jsme především se ale zaměřili, jakým způsobem jsou aplikována naše doporučení v těch zjištěných případech. Dále rozvíjíme další formy dohledu, jako třeba administrativní opatření, správní opatření, zda ta jsou v souladu, potom eh, eh, i zkoumáme různá guidelines, eh, která jsou přijímána a v roce 2010 jsme zjistili, že složitost se zvýšila, i když v roce 2010 jsme dostali pouze 94 stížností, takže jejich počet se snížil a většinou se to týkalo přístupu k údajům, týkalo se to eh, výmazu údajů, zveřejňování údajů a dvě třetiny z nich se týkalo 20, 20, 25 z nich bylo eh, přípustných eh, a my jsme mm, tedy v těch přípustných případech jsme vydali doporučení. Cílem eh, našich horizontálních guidelines, eh, která se týkají administrativních šetření, eh, kárných opatření, tak cílem je tedy zharmonizovat praxi a usnadnit dodržování nařízení 45 z roku 2001. S potěšením kvitujeme, že zde došlo k velkému pokroku v řadě institucí a orgánů Dále jsme provedli další práci, pokud jde o konzultaci, ohle, konzultace ohledně správních opatření. Také jsme i poslali přípis všem šéfům eh, příslušných úřadů kde jsme eh, apelovali na eh, zvýšení těchto standardů ochrany údajů a zdůraznili jsme, jaká důležitá je jejich role v ochraně údajů. Dále pár detailů o naší konsultační politice politiky. My jsme, jak bylo řečeno, vydali 19 legislativních eh, stanovisek a další tedy eh, eh, dokumenty jsme vydali, které se týkají konkrétních aktivit, ale především digitální agendy a stokholmského programu. Protože interface mezi soukromým a technologiemi. To je oblast, kde my významně intervenujeme, především pokud jde o iniciativy týkající se inter- neutrality internetu, pokud jde o e, směrnici o e, uchovávání údajů a další. E, takže zde nechceme hovořit detailně o těch různých stanoviscích, které jsme přijali k těmto konkrétním tématům. To vy znáte, to řešíte zde třeba je to i ta dohoda se Spojenými státy o, eh, o eh, ochraně údajů, potom PNR, potom dohoda akta, potom ty eh, systémy interního, na interním trhu. My jsme efektivně spolupracovali se všemi kolegy na národních úrovních v řadě temat, a to především co se týče výkladu některých klíčových ustanovení směrnice o ochraně údajů. Také jsme i aktivně přispívali k tématům, jako je eh, eh, koncepce toho, kdo kontroluje a kdo zpracovává, potom otázka použitelného práva a v rámci Eh, tedy naší instituce v průběhu roku 2010 došlo k významnému počtu pracov, k nárůstu, k významnému nárůstu počtu pracovníků. My jsme přistoupili k interní reorganizaci, dáváme eh, větší důraz na plánování, na plnění rozpočtu. Náš sekretariát byl rovněž reorganizován, tak, aby bylo jasné, kdo za co zodpovídá a abychom měli efektivnější plnění různých funkcí a úkolů novou organizační tabulku uvidíte na naší webovské stránce. Také jsme zlepšili kvalitu, efektivitu eh, naší komunikace, komunikačních nástrojů a mm, eh, velkým vývojem je eh, je přijetí Němčiny. Kromě angličtiny a francouzštiny máme teď i Němčinu, kterou v komunikaci používáme. A závěrem, jaké jsou naše priority na rok 2011? revize směrnice na uchovávání údajů. To je naše hlavní priorita. Jak víte, komise nedávno zveřejnila hodnotící zprávu a eh, podle našeho nedávného stanoviska k této zprávě jsme vyjádřili názor, že tato směrnice nesplňuje požadavky vyplývající ze základních práv a ochrany soukromí a takže je třeba ještě tam eh, správně vybalancovat to, co je nutné a co je úměrné, proporcionální. Dále, my se hodně zaměřujeme i na mm, ty technologie, které jsou důležitou komponentou Evropy 2020, to je ta digitální agenda, a také se zaměříme ještě na další iniciativy v oblasti dopravy a vůbec eh, na výměnu údajů jako takovou se zaměříme. Pokud jde o e, eh, e, osvětu, budeme investovat zdroje a čas, energii do poradenství v oblasti ochrany údajů, včetně eh, různých dokumentů, eh, semináře, interaktivní semináře budeme konat. Vzhledem k k těm eh, kontrolám ex post, které se nám naschromáždily, ale které jsme již vyřešili, tak eh, my teď hm, se zaměřujeme na eh, analýzy různých procesů, tak aby hm, ty principy zodpovědnosti byly řádně aplikovány i v evropské administrativě. Budeme nadále monitorovat pravidla, plnění pravidel ochrany údajů eh, v těchto orgánech eh, a budeme provádět jak obecný monitoring, tak i cílený monitoring, cílené kontroly. Závěrem, domníváme se, že eh, jsme Eh, ukázali, že naše role nezávislého úřadu je realizována ve všech hlavních oblastech činnosti a že naše organizace je adekvátní. A chceme poděkovat eh, všem těm v evropských institucích a především vašemu výboru, kteří nás podporovali v naší činnosti a také chceme konkrétně poděkovat eh, našim spolupracovníkům. Děkuji, děkuji pane Hastingsi a pane Butarelli za prezentaci vaší výroční zprávy, tedy Evropského inspektora. A nyní vyslechneme si od členů, jaké mají otázky. První, pan Diaz Demera. Pan Diaz Demera. Děkuji, pane předsedo. Já mám na pana Hastingsa, Hastingse dvě otázky, které jsou propojeny. Stránka 59 zprávy, kapitola 3 a 2, tam se hovoří o programu pro financování boje proti terorismu a SWIFT, FETP, to je ta smlouva. Takže ano, a Europol. Europol mm, se řídí podle rozhodnutí rady a budeme přijímat nové nařízení o Europolu. Rozhodnutí rady eh, obsahuje nástroje pro eh, ochranu údajů. Tyto nástroje eh, jsou mm, mm, pod mm, režimem společné kontroly. Vím, jak kritické byly ty dohody FETF a ta, to předávání údajů. Takže já mám otázku. Je zde dostatečná garance prostřednictvím toho rozhodnutí rady, je zde dostatečná garance, že eh, ty, eh, ta, ty údaje budou dostatečně chráněny v Europolu, anebo naopak eh, a kontrário, když budeme přijímat nové nařízení o Europolu, měli bychom tam zavést nějaké mechanismy, které by garantovaly lépe tuto ochranu soukromých údajů? Děkuji, to je vše. Yes. Děkuji a nyní paní Weber. Uh, Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych pogratulovat nebo poděkovat panu eh, Butarelimu i panu Hastingsemu za eh, veškerou jejich práci. Děkuji také za dnešní prezentaci. Myslím si, že by bylo eh, spravedlivé říci, že vy jste jedna z nejoblíbenějších eh, institucí Evropského parlamentu, pokud opravdu ne ta jediná nejoblíbenější, protože pokaždé, když potřebujeme vyjasnit věci, tak se na vás obracíme, eh, pokaždé, když chceme vědět, jak postupovat. A to není jenom proto, eh, že máte takový přístup, ale je také velice důležité, jak nahlížíte na nějaké právní věci. Ehm, váš pohled je velice důležitý, protože tím můžeme zajistit, že údaje jsou opravdu ochráněny. Zabývali jste se různými eh, věcmi, které se týkají i naší aktivity. V podstatě se to týká všech našich věcí a měli jste stanovisko k případu Frontex a já si myslím, že to je dosti podobné tomu, co řešíme nyní, když hovoříme o Eurodaku, eh, prosazování práv, také pokud jde o údaje Eurodac. A potom jsou tady také mezinárodní dohody, PNR, ano, to je také něco, čím se parlament v tuto chvíli zabývá. A potom jsou tady ještě další otázky blokování internetu a tak dále. A to jsem zmínila jenom některé. Chtěla bych se zeptat na následující, protože mnohé z těchto směrnic nebo pozměňovacích návrhů nebo e, věcí, které přepracováváme, mnohé z těchto právních, tedy Mnohé z těchto záležitostí velice e, závisí na rozhodnutí rady. Parlament je tady samozřejmě na jedné straně, ale potom je tady také rada. Mě by zajímalo, Jakou strategii chcete přesvědčit radu o tom, že by měli zohledňovat to, jak se na to díváte vy, nebo to, co říkáte vy. Samozřejmě, že Evropský parlament to, co vy říkáte, podporuje, o tom není pochyby, ale mě by zajímalo, jak chcete postupovat, protože všechny tyto věci, které jsem zmínila, eh, ty jsou pro nás v tuto chvíli velice důležité, řešíme je. Děkuji, slovo má pan Albrecht. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám také, pane Hastingsi, a děkuji rovněž panu Butarelimu za prezentaci. Já si myslím, že si rozhodně zaslouží naše uznání. A jejich zpráva ukazuje, že v celé řadě oblastí je to naprosto oprávněné. Mám konkrétní otázku, týká se to konkrétní záležitosti, protože jsme nedebatovali o příliš detailně o PNR, o té jmené evidenci cestující. Já ve, cestujících ve vaší zprávě jsem se dočetl, že zejména otázka rizika analýzy rizik a toho takzvaného profilingu, toho profilování, že toto jsou problematické záležitosti. A mě by na tomto místě zajímalo, zda jste nalezli nějaká možná řešení, jakým způsobem by bylo možné přistoupit k té problematice, zejména proto, protože v rámci této analýzy PNR, a to platí jak pro dohodu s USA, tak pro dohodu s Austrálií, Toto, tato analýza tedy je centrální záležitostí provádí se centrálně, centrálně se to porovnává, porovnávají se tedy profily chování s takzvanými profily podezřelých. A protože toto ovšem není vůbec propojeno s konkrétním podezřením, s jakýmsi jednotlivým případem, a mm, opírá se to celou řadu rozmanitých informací, tak bych chtěl vědět a rád bych se zeptal, zda jste zde máte k této věci již další informace o tom, jak bychom vůbec mohli dospět k nějaké konkrétní definici. Děkuji. Děkuji, není pan Fos. Děkuji, pane předsedo. Mám několik různých malých otázek. Za prvé, nyní se tedy snažíme přepracovat směrnici o ochraně údajů a jeden z hlavních bodů je zde jednotná aplikace uvnitř Evropské unie. A to tak, že zde máme situaci s online, offline velice komplikovanou, zejména z ohledu ochrany údajů. Proto si myslím, že nutné, abychom měli zcela jednoduchá, jasná pravidla. Rád bych se vás tedy zeptal, máte pocit, že existuje možnost opravdu sjednocení aplikace práva na ochranu údajů v celé Evropské unii, či máte pocit, že tam i nadále přetrvávají rozdíly protože my opravdu nám záleží na tom, abychom v budoucnu měli jednotná pravidla, která budou také jednotně aplikována. A další věc ve své vlastní zemi v Německu mám dojem, že ochrana údajů se poněkud přehání. Přehání v tom ohledu, že tam existují takové únav, úvahy dokonce chránit i anonymní data, tedy ne osobní údaje. A já Tedy nevím, pokud zde budeme mít takovéto úpravy, kde se budou smazávat hranice, stát to nepovede Eh, opravdu takové chaotické situaci i pro vnímání obyvatel, pokud zde budeme mít nějakou přehranou regulaci jednotlivých detailní oblastí, například, že bychom měli, a to je to tak trochu přeženo, měli pro leváky určitá mm-hmm. specifická pravidla na ochranu údajů a pro praváky zase jiná specifická pravidla. Tímto způsobem vzniká opravdu dojem přehnané ochrany údajů a opravdu to již opouští takovou tu jasnou úroveň. A další věc, ochrana údajů a bezpečnost. Tom, o tom se vždy, jak se diskutuje, velice často. Já bych si přál váš odhad, jak vy vidíte ten vzájemný vztah těchto dvou pojmů v našem dnešním digitálním světě. Protože je jasné, že porovnávají údajů může vést k lepší bezpečnosti a že existují tři situace, kdy je třeba to provádět. Otázkou je ovšem, jakým způsobem. Tak zda již vy máte nějakou představu. A další věc, eh, program TFTP. když se o tom hovořil, předáváme pravděpodobně příliš mnoho údajů. Nebyl, měli bychom tedy říci, jak si a být důslední. Říci, že by bylo nutné, aby Evropané měli svůj vlastní program, který by jim umožnil, aby tedy jednotlivé žádosti mohly potom zpracovávat tak, že přistoupí k jednotlivému omezenému předání údajů. Děkuji a nyní má slovo paní Intveld. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla připojit k těm, kteří tady děkovali um, inspektorovi pro ochranu údajů a chtěla bych vás pochválit, protože opravdu odvádíte vynikající práci a e, vy jste e, vlastně utvářeli působnost vašeho úřadu v posledních, myslím si, sedmi letech opravdu vynikajícím způsobem, že vlastně je to přínos pro Evropskou unii. Mám jednu jednoduchou otázku. Velmi často e, vlastně radíte Evropské komisi v procesu přípravy legislativních návrhů. A mě by zajímalo, jestli jste spokojeni s tím, do jaké míry Evropská komise zohledňuje vaše doporučení. A já bych tady chtěla zmínit jeden zvláštní případ, a to je hodnocení směrnice o uchovávání údajů. Děkuji. Busutil. Pan Busutil. Thank you, Mr. Chairman, and I wish to join... Děkuji, pane předsedo. Já bych se připojil ke kolegům. Chtěl bych vám také poděkovat eh, za vaši vynikající práci a za spolupráci s Evropským parlamentem, především s naším výborem. Z osobní zkušenosti musím říci, že jsem velice využil tu spolupráci s vaším eh, úřadem eh, také v rámci té mé záležitosti, kterou jsem řešil, pokud jde o Frontex. Tam šlo o rozšíření pravomocí takové agentury, agentury pro prosazování práva v Evropské unii, která se také zabývá zpracováváním údajů. V této agentuře nebo agentura se zabývá mnoha údaji během svého působení, ale zatím ještě nebyli schopni všechny údaje zpracovat, protože nebylo vše dostatečně upraveno. Díky spolupráci s vámi se nám podařilo naformulovat ustanovení, eh, které nalezlo širokou podporu v tomto výboru. A já si myslím, že na tom se opravdu dá stavět. A tím už se dostávám k otázce. Mě by zajímalo, jestli eh, chcete něco takového využít jako takový model pro další agentury eh, pro prosazování práva a také především pokud jde o spolupráci, jejich vzájemnou spolupráci, protože my bychom měli umožnit těmto agenturám, aby spolu vzájemně komunikovali a vyměňovali si údaje, pokud budou dodržovat přísná ustanovení zákonů, eh, která by samozřejmě eh, to vše také upravujete nebo vyjasňujete. Děkuji. Flotr. A paní Flotr. Děkuji, pane předsedo. Já bych se připojila k veškeré té chvále, která tady zaznívá. A pravda je, že ta stanoviska, která předkládáte, mají velkou autoritu a eh, je to tady pro nás takové evangelium opravdu se nám, to, se nám tady tím daří řešit eh, problémy mezi různými skupinami, takže opravdu nábožně nasloucháme vašim stanoviskům, protože eh, vy jste opravdu profesionální a jste pro nás velice důvěryhodní a to je pro naši práci skutečně klíčové. Chtěla bych se vrátit k Frontexu. Tak jak tady uvedl pan Busutil, náš zpravodaj, tak vy jste tady velice k tomu přispěli, k těm pozměňovacím návrhům, které my jsme eh, tady eh, v této věci se shodli. A mě by zajímalo, jaké šetření vy tady můžete provádět o orgánech Evropské unie, jednak pokud jde na řecko-turecké oblasti, eh, pokud jde o Frontex, který tady působí, a potom eh, jsou tady eh, věci, které Frontexu prováděl, tedy jde o přijímání nebo schromažďování některých osobních údajů. Týká se to té řecké hranice, tam přijímají migranty, kteří musí potom vyplňovat různé, nebo musí podávat určité údaje údaje. A bylo to velice dobře řečeno v jednom bulharském eh, deníku, kde bylo řečeno, eh, v Itálii máme 10 až 15 odborníků Frontex, kteří identifikují migranty a potom pomáháme italským orgánům. Mě by zajímalo, jestli tato aktivita identifikace osobních údajů eh, když je prováděna pro národní orgány, jestli to pomáhá a jestli e, to umožňuje Frontextu e, dodržovat e, jejich mandát. Je to v souladu s tím mandátem? To je otázka, která je velice důležitá v rámci přepracování těch ustanovení o Frontexu. Do jaké míry Frontex může dodržovat svůj mandát, když pracuje pro orgány třeba i třetích zemí? Thank you. Mrs. Děkuji, paní Latford. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu opakovat, co řekla paní Flotr, že to je eh, ne, že to je nebezpečné tady, že to jsou tedy taková slova chvály jako eh, na pohřbu. Ale eh, ano, my... Um, Ale já mám takovou otázku v kontextu zprávy informací. Zdali váš úřad eh, také hm, má úlohu eh, upozorňovat evropské instituce a členské státy na příležitosti eh, využívat stávající zdroje údajů a jejich soubory spíše než, že by ty státy začaly schromažďovat jiné údaje. Třeba takový příklad, Evropské PNR, tato oblast. E, takže tady je velký tlak na e, sběr PNR uvnitř EU, tedy pro cestování mezi členskými státy. A takže třeba se říká, když nebudeme schopni schromažďovat eh, údaje uvnitř EU, no tak tam eh, vlastně eh, lidé budou radši třeba ty cesty své různě odchylovat místo toho, aby někdo cestoval, já nevím, z Jižní Ameriky do Londýna, tak radši pojede přes Frankfurt, poletí přes Frankfurt a potom vnitro, vnitrokomunitárním letem evropským letem, takže mm, což mm, znamená potom spolupráci mezi eh, britskými a německými orgány a vůbec, aby mohli ty eh, údaje použít na ty externí lety. A já myslím, že to bylo lepší, než schromažďovat nově údaje, o, eh, mm, které se týkají těch intrakomunitárních pohybů. A takže vy hodně pracujete eh, na těch principech proporcionality a přiměřenosti tedy a nutnosti, eh, takže možná byste mohli říct si, namísto toho, aby se přijímalo nějaké nové opatření, eh, takže třeba místo tedy nějaké nového opatření Y, tak je lepší spolupracovat v rámci opatření X, které již máme a jenom jde o to vylepšit výměnu údajů, které již existují. Hm, takže to, tady může vzniknout problém s eh, tím, že bude nutné rozšířit přístup k těm stávajícím údajům, ale možná by to bylo lepší, než začít schromažďovat nové údaje, eh, což by mohlo mít nějaké problematické aspekty. Děkuji, paní Hens. Vielen Dank. Děkuji. I my jakožto GUNGL Eh, bychom vám chtěli mnohokrát poděkovat, pane Hastingsi. My jsme s vámi spolupracovali v celé řadě otázek. Dokonce tam byly i otázky, které se týkaly přímo Evropského parlamentu, například dotazník pro asistenty. Z vaší strany jsme získali podporu, i když jsme bohužel nedosáhli úspěchu. To byla taková poznámka na úvod. A chtěla bych tady eh, se věnovat třem záležitostem. Za prvé, eh, naprostá nezávislost úředníků na ochranu údajů. Vy jste ve svém projevu to velice, eh, velice zdůraznil a ono to má jistě i svůj kontext. Totiž v řadě eh, případů tomu tak nebylo a proto bych chtěla vědět, nebo mohl byste nám jasně říci v této věci, co je pro vás nejdůležitější, to by muselo být ještě realizováno, kde jsou ještě nedostatky. Další záležitost. Týká se to SWIFTu a PNR. A tam je ta otázka těch masových údajů, těch hromadných údajů. Mohl byste nám říci poněkud podrobněji, jak to s tímto vypadá, protože nebezpečí profilingu, profilování je opravdu veliké. A vy jste sám to naznačil v celé řadě bodů ve vaší zprávě, že toto nebezpečí existuje. Jakým způsobem nyní byste zhodnotil celou tu problematiku těch hromadných údajů u SWIFTu a PNR? A jakým způsobem můžeme se snažit zabránit tomu profilování? A poslední záležitost to je takzvaná ochrana osobních údajů u těch eh, tělesných skenerů. Tam já bych ráda tedy věděla, za jakých předpohledů máte pocit, že u těchto skenerů, celotělesných skenerů, bude takováto ochrana ujištěna a zajištěna a za jakých předpokladů tedy ne? Děkuji. Dobře, takže máme ještě pár minut na odpovědi od pana Hastingse, pana Butareliho. Samozřejmě vyslechli celou řadu otázek a určitě se budou snažit eh, nějak je schrnout a odpovědět především na ty nejdůležitější. Děkuji. Za prvé, děkuji za pozitivní zpětnou vazbu, kterou jsme od vás slyšeli. To nás těší a řekneme to našim spolupracovníkům. Já se eh, pokusím zde eh, zareagovat na hodně otázek. Ano, my jsme slyšeli, porozuměli jsme vašim signálům, ceníme si jich a použijeme je. Pokud jde o pana Demeru, a to je eh, Europol. To je oblast, kde Lisabonská smlouva, ano, má svůj důsledek a zároveň máme i zvláštní orgán dohledu, který se zaměřuje na policejní údaje. Nyní pracujeme na takovém režimu, kde náš úřad se bude zabývat údaji o zaměstnancích především a budeme tedy úzce spolupracovat. Monitoring TFTP to spadá právě do policejních údajů a vy se ptáte, zdali rozhodnutí Rady o Europolu a rámec na ochranu údajů jsou uspokojivé. Já bych řekl, že oboje má své nedostatky. Rozhodnutí Europolu bylo přijato eh, před Lisabonem, takže eh, ho čeká přeskum a my využijeme ten přeskum, abychom napravili některé nedostatky a ten rámec na ochranu údajů samozřejmě není adekvátní a také bude součástí celkového přeskumu legislativy. Na paní Weber která v zásadě se ptala na strategii, jak přesvědčit radu. To znamená začít jasnou analýzou a prokázat a ukázat, že potřebujeme mít důkazy o tom, že něco je proporcionální, tedy úměrné, legitimní a jaké případně by mohly být alternativy to je relevantní v kontextu ucho, diskuze o uchovávání údajů, ale obecně systematicky jsme v kontaktu s nadcházejícími předsednickými státy, teď tedy jednáme s polským předsednictvím a s potěšením vidím, že zhruba řečeno, eh, a v tomto případě zde polské předsednictví chce zapojit náš úřad do těch těžkých agent, jako je PNR, jako je uchovávání údajů, jako je vyjednávání se spojenými státy. My chceme zůstat na distance, ale zároveň chceme eh, navrhovat alternativy a chovat se kriticky. Já bych nebyl tak negativní eh, ohledně vývoje je to mm, tak, postupuje to podle takové křivky, ale jde to vpřed. Pokud je o PNR, otázka pana Albrechta také. Eh, mm, eh, rizikový profil, profiling pasažéru, to je těžká věc. Ale také je třeba se podívat na ten důvod, proč se navrhuje PNR. Pokud to nebude dostatečně jasné, proč se to navrhuje, tak tady bude problém s tím návrhem. A bude problém s měřením té proporcionality, bude Eh, problém s těmi eh, garancemi, které se budou eh, navrhovat. To se musí vyjasnit. Takže ten profiling těch rizikových osob, to může být problematické. Doktoři také dělají si profil svých pacientů podle toho, kdo potřebuje jejich větší pozornost. Lidé od marketingu také si dělají profil, ale tady té oblast je vysoké riziko a důsledky také by mohly být velice dramatické. Zaprvé musíme zdůraznit, eh, o co má jít v tomto profilování, v tomto profilingu, v tom, že se budou stanovat ty rizikové profily hm, pasažérů, osob. A jakmile to bude jasné, tak můžeme potom poskytnout určité garance, eh, které budou znamenat, že ty příslušné orgány i ti cestující budou mít jasno a nebude to v rozporu. Ale zatím ty mechanismy nemáme a není to ani specifikováno v tom návrhu. Celá řada otázek od pana Fose, tedy eh, větší jednota, jednotnost. Takže jednota v rozličnosti, harmonie v rozličnosti, o tom, o tom je Evropa. A nejde o to úplně vymítit jakoukoliv různorodost, rozličnost, no to ne, to by byl znak neúcty. Ne, my musíme eh, redukovat eh, tu zbytečnou různorodnost. Eh, tady zatím je příliš té různorodosti na to, aby ta ochrana byla efektivní. Je to otázka nástrojů, ale i obsahu návrhu komise. Podle mého názoru je zde jasná platforma pro to, abychom mohli na ní stavět a Teď je otázka, v které oblasti my poskytneme za větší různorodost a kde ne. Ale když zavádíme různorodost, tak to znamená komplikace s rozhodným právem, znamená to komplikace s vynutitelností práva. To je potom problematické. Ale tak toto vidím já. A někdy se přehání ochrana osobních údajů. Ano, uznávám. Takže náš přístup musí být realistický. To znamená, musíme posloužit dobré ochraně a musí to být skutečně takto aplikováno a nepřeháněno. Pokud jde o ochranu anonymních údajů, zdali to je přehnané samo o sobě, já si nejsem jist. Třeba ta diskuze o tom profilingu rizikových pasažérů, takže ano, je, tady to je podobný kontext. My musíme mít mechanismy, které budou vycházet z analytických nástrojů, které vyvíjíme. Měli bychom rozšířit tedy ochranu údajů i na ty anonymní ne. Ale je třeba jasně definovat, kde je ta hranice mezi ochranou osobních údajů a kde by měla být dána, zajištěna, ale mm, já chci zde apelovat na realismus a e, soukro, bezpečnost a soukromí. No to je to též. Musíme to e, budovat od samého počátku. Bezpečnost nemůže být na úkor soukromí. To bychom neposloužili společnosti, ale naopak, kdyby to bylo tak také. Problém FT, FTTP je, že tam e, o to soukromí nešlo vůbec od samého počátku a my se musíme ponaučit. A měli bychom mít evropské TFTP? No, to je otázka. Ale to aranžma, ten režim, který máme teď, není, eh, eh, není eh, uspokojivý a možná kdyby tedy řešením byl ten evropský režim, evropský program, tak proč ne? Ale pokud by to bylo nutné. Dále neformální konzultace. My jsme spokojeni s tou mírou, jak nás komise naslouchá. A mm, ta formální naše stanoviska slouží k tomu, abychom zdůraznili, co je třeba zlepšit, třeba pokud je uchovávání údajů. Tak zde naše role je velice kritická. Chceme apelovat na komisi, aby předložila vyvážené hodnocení a ten problém je jasný. My budeme nadále velice kritičtí, tak aby nakonec to řešení bylo patřičné. A e, pokud jde o vyhodnocení Frontexu, hodnocení Frontexu, jak řekl pan Busutil, je to takový e, model do budoucna, ale nemůžeme všechno kopírovat. E, to asi ne, ale výměna údajů mezi orgány činnými v trestním řízení, ano. A potom jsem mm, děkuji za pozitivní vyjádření paní Flotr já doufám, že správně zareagoval jsem. A paní Latford, eh, zpráva eh, informací, jaká je v tom role našeho úřadu inspektora. My jsme spolupracovali s švédským předsednictvím a od té doby se pracovalo na metodice a my sledujeme, jak se ta metodika aplikuje a máme hodně zvídavých otázek třeba zvažovali jste různé alternativy, jaké byly ty další možnosti a pokud eh, to je nutné, tak poukážeme na ty alternativy. Eh, takže mm, my eh, nechceme ale prodávat nějaké alternativy, ale chceme apelovat na komisi, aby vždycky byla přesvědčivá, aby zvažovala sama ty alternativy. A nakonec paní Henst. Nezávislost je zásadní. A soud eh, eh, to vymezuje, určuje, protože náš úřad musí být schopen eh, se na věci dívat vyváženě, spravedlivě a ne podléhat nějakým vlivům, jako že musíme být efektivní a tak dále. A, a ve všech členských státech to musí být stejné, protože jinak bychom nemohli spolupracovat. SWIFT a PNR. Mm, otázka eh, těch tedy eh, masových objemů dat, eh, ty tělesné skanery. No, to je oblast, kde všichni jsme udělali takový krok zpět na začátku, ale teď ta technologie již se vyvinula, jak vidíme, E, e, začala být ve hře ta nová technická řešení a možná teď jsme se dostali do fáze, kdybychom to mohli používat e, způsobem, který bude řádný. A já myslím, že teď jsme na tom lépe než na začátku. A používání tedy těchto tělesných skanerů není nezákonné. Vlastně ale E, o co půjde, je to zpracování údajů, aby to bylo chráněné zpracování údajů. A takže tady musíme my dohlížet nad tím, že vše bude úměrné a vyvážené. Já děkuji, že jste nám, pane předsedo, dal pár minut. Navíc děkuji, pane Hastingsi, hm, za snahu sumárně se vyjádřit k těmto otázkám a připomínkám. A teď poslední minutku má pan Butarelli. Ano, eh, skutečně v minutě, jenom bych chtěl říct na paní Weber, že jsme dostali povzbudivý dopis z rady, eh, že ten náš vztah se bude více etablovat a eh, nebudou to pouze různá slyšení, ale bude to pravidelný kontakt, pravidelný vztah. I když nejsme stálým členem pracovní skupiny a, nebo nemůžeme se zúčastňovat koreperu či zasedání rady, tak i přesto všechno předsednická země zdůraznila, že je třeba, abychom byli ve včilejším kontaktu eh, tehdy, když vydáme k něčemu stanovisko. A pokud je o PNR na pana Albrechta, bych chtěl říci, že ten profiling – Eh, pasažerů. Ten se týká především tedy PNR mezi EU a USA a ne tedy PNR EU. A my eh, bychom chtěli, aby polské předsednictví nás formálně i neformálně zapojilo do diskuzí a doufáme, že ty eh, probíhající diskuze pomohou komisi <clears throat> zlepšit tento návrh i s vaší podporou. A nakonec Eh, se mi líbilo sdělení paní Latford. Eh, ano, princip nevymýšlet nic nového, nové platformy. Eh, ano, samozřejmě hm, klíčem pro ochranu je výměna informací, takže to, co jste řekla, to se mi velice líbilo. Thanks again. Ještě jednou děkuji, pane Hastingsi a pane Butarelli, osoby, zas, zas, které eh, eh, zastupují úřad Evropského inspektora. Děkuji za prezentace a eh, tím se loučíme s vámi a přejdeme k dalšímu bodu rovné zacházení zpráva pana Romeva. Romevi. See you next time. This is point number... To je bod číslo 8 programu. Rovné zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání či víru, zdravotní postižení, věk či sexuální orientaci. Vyslechneme si prezentaci jednak eh, od našeho zpravodaje, pana Raul Romeva, a my jsme se tím vyjádřili ke směrnici o rovném zacházení a na, přijali jsme to na plenárce v dubnu 2009 na, mm, to bylo ještě eh, za bývalého funkčního období. Mm, tehdy to byl postup konzultace, ale po Lisabonské smlouvě je to tak, že se postup změnil pokud je o tuto agendu, a tato agenda nyní je předmětem eh, postupu podle článku 9, eh, tedy musíme dávat souhlas. Takže pan Romeva je zpravodajem podle tohoto postupu, kdy musíme dávat souhlas a maďarské předsednictví eh, dnes vlastně podá Eh, zprávu o stavu této agendy, i komise představí své názory a nakonec eh, potom to budou členové výboru, kteří případně se také budou moci vyjádřit a vyjádřit se tedy k této agendě. Vyslechneme si o, od zpravodaje, potom od eh, rady a komisa, nejprve ale pan Romeva. Děkuji, pane předsedo já myslím, že není moc co dodávat k této diskuzi. Jak asi víte, to je otázka, kterou se zabýváme již dlouhou dobu. A ono se to v radě zablokovalo kvůli některým členským státům, které eh, nemají dostatečnou politickou vůli eh, na tom pracovat. Ale když pečlivě si Mm, prostudujeme obsah návrhu a e, když se podíváme na naléhavost tohoto návrhu, tak e, zjistíme, že vůbec není pochopitelné, že nemáme ještě na stole žádný konkrétní návrh, o kterém bychom mohli v parlamentu hlasovat. Je pravda, že v minulosti to bylo pouze mm, v procesu konzultace, takže parlament nebyl Eh, schopen se eh, vyjadřovat, eh, ale teď je to jinak. Teď můžeme říci ano, ne tomuto návrhu a já tedy nahrazuji bývalého kolegu, kolegyni Katalinu Wojtenberg, která byla zpravodajkou v minulém funkčním období a já už se spolupracuji i s předsednickými státy, především se Španělskem tehdy, určitě potom s Belgií jsem spolupracoval a potom i s dalšími ještě. Ale ty další nebyly tak vstřícné, abych to tak řekl. Nebyly tak vstřícné a nebylo to něco, co bych nazval normální spoluprací mezi parlamentem a radou. Mám tři konkrétní otázky na radu proto. A zde bych chtěl vědět, zdali má na to konkrétní odpovědi, protože jsou zde některé otázky, které mhm, jsou velice mhm, relevantní pro stávající diskuzi. Za prvé, dnes ráno jsme slyšeli, že byl to ten ředitel agentury na ochranu e, lidských práv, který řekl jasně, že nejenom v té zprávě, ale vůbec obecně řekl, že je zde potřeba, jasná potřeba takové směrnice. Taková směrnice je nutná, protože eh, se bude moci potom použít jako eh, takový nátlak eh, na ty, kteří zatím to blokují, tak použít toto jako argument, že to je nutné. A já se ptám tedy rady, jak rada vnímá tento názor. Za druhé právní dimenze, aspekty. Ve světle toho, že Evropská unie ratifikovala eh, úmluvu OSN o právech osob s postižením, tomu došlo na začátku maďarského předsednictví. Já se ptám tedy, jak to rada vidí? Jak to vidí, že nyní eh, eh, vůbec ty členské státy, tedy rada je laxní k tomu schválit hm, tuto směrnici, protože to je v rozporu eh, s tím, že jsme ratifikovali eh, umluvu. Takže bychom rádi, aby to eh, Rada parlamentu vysvětlila. Nám to není jasné. A nakonec. Máme pracovní skupinu pro sociální věci Rady, která v podstatě ustupuje od těch práv osob s postižením. Eh, třeba se týká o ubytování, které se eh, nemůže vztahovat na ty mm, eh, zaměstnance na mm, zkrácenou dobu, ale takže to je něco, o čem teď jedná rada. Určitě se to dostane i do parlamentu, který o tom bude jednat. To je otázka, kterou jsem položil komisi co si myslí komise k této diskuzi. A já myslím, že celá řada eh, kolegů bude mít další doplňující otázky a rád si vyslechnu, co nám k tomu řekne Rada a komise. Děkuji. Děkuji za prezentaci a nyní si vyslechneme stručně, doufám, maďarské předsednictví a komisi ale máme zde seznam eh, členů výboru, kteří chtějí slovo. Připomínám, že ještě nás čeká další bod na programu, což je jednání, slyšení in camera se Françoise Lebeil, generální ředitelkou pro spravedlnost. Takže navrhuji, abychom Eh, se snažili dodržet timing. Máme zde dlouhý seznam zainteresovaných řečníků, takže prosím. Mm, takže eh, uzavřeme seznam. Takže nejprve za předsednictví a, a, a kolega Laslo nebo Atila Fulop. Je tady někdo z nich? Prosím, předsednictví má slovo. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, Vážené dámy a vážení pánové, mnohokrát děkuji za pozvání. Jménem maďarského předsednictví dostavili jsme se velice rádi a rádi vás budeme informovat o směrnici o rovném zacházení, o protidiskriminační směrnici, tedy o rovném zacházení osob bez ohledu na náboženské vyznání, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Rovněž vás budeme informovat o tom, jakou práci jsme odvedli na radě v této oblasti. Jak jste již si mohli vyslechnout, již od roku 2008, od června 2008, jsme připravovali tuto směrnici, tedy pracujeme na této směrnici již tři roky a té doby, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, potřebujeme jednomyslné rozhodnutí pro to, abychom mohli tuto směrnici přijmout. Jedná se o velice široké spektrum, velice širokou perspektivu, která se týká tohoto tématu. Nejedná se pouze otázky sociálního zabezpečení či otázky, které se pojí se pracovně právní prostřední zaměstnaneckým poměrem. Týká se rovněž to rovněž práva na vzdělávání a celé řady dalších aspektů. Pokud dovolíte, já bych zde se trochu zmínil o té předchozí práci. Belgické předsednictví v listopadu 2010 vyhodnotilo celou práci. My za to děkujeme belgickému předsednictví a maďarské předsednictví se snažilo s prací na směrnici pokročit. Belgické předsednictví tehdyž oznámilo, že to je velice komplikované téma. Proč je tomu tak? Rizika, která se myslím, tím, mám tím na mysli rizika pro členské státy, mám tím na mysli subsidiaritu, proporcionalitu a nejistotu. Bohužel všechna tato rizika byla celou dobu aktuální během tedy naší snahy vypracovat tuto směrnici. Poté, co se belgické předsednictví zaměřilo na finanční stránku věci a na otázky bydlení, tak naše předsednictví se soustředilo na odlišné otázky. Snažili jsme se na odborném základě vyjednávat, zejména s ohledem na osoby s postižením. Proč jsme se soustředili právě na tuto oblast, tedy na osoby s postižením? Souvisí to s tím, že toto je oblast, která se týká velkého množství osob. Asi 70-80 milionů osob v Evropě, je to tedy téměř 10 evropského obyvatelstva. A dále ustanovení směrnice mají za cíl zlepšit životní podmínky těchto osob. Tato cílová skupina tedy pomocí směrnice může mít lepší životní standard. Tyto cíle jsou rovněž v souladu s cíly strategie EU 2020. V této strategii jde o to, aby lidé, kteří mají postižení, aby si jejich zaměstnanost zlepšila 85 protože momentálně to s jejich zaměstnáváním vypadá velice špatně jsou velice často nezaměstnaní. Proto tedy potřebujeme strategii, která by nám umožnila, aby tito lidé byli lépe zapojeni do společnosti. Vypracovali jsme dotazník, který jsme vypracovali v souladu s komisí a já bych rád zde se věnoval dvou, dvěma důležitým záležitostem. Na jedné straně je to přizpůsobování osob s postižením, na druhé straně je to nepřiměřené rozdělení zátěže pro tyto osoby. Nechci zde zacházet do detailů, co se týče obsahu, ale během naší práce jsme se věnovali otázkám, jako například, jakým způsobem můžeme zavést do národních právních systémů efektivní a rozumné přizpůsobení jak, zda je to vůbec potřebné a nutné, zda je nutno tak aktivně vypočítávat, co chápeme pod pojmem rozumné přizpůsobení a jakým způsobem bychom mohli odstranit to již zmiňované nerovnoměrné rozdělení zátěže. Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám pomáhali, zejména komisi. A myslím si, že přístup maďarského předsednictví potřebuje podporu, protože my bychom se měli, měli bychom být schopni se docházet schopnou na těch nejdůležitějších základních pojmech. Pokud se nám to nepodaří, není možné dosáhnout konsenzu. Je jasné, že jsem v těchto několika minutách nemohl zmínit vše, ale chtěl bych podotknout, že v té řadě právních systémů jednotlivých členských států existují rozdílná ustanovení, ale takovéto rozumné přizpůsobení jako princip, jako zásada, zde je. Ovšem, jak jsem již zmiňoval, jednotlivé národní právní systémy volí velice různé přístupy, zejména v oblasti veřejných služeb, vzdělávání a tak dále. Zásada rozumného přizpůsobení je také obsažena v rezoluci OSN. Bylo by důležité, abychom opravdu tuto věc harmonizovali, zejména co se týče těch zásad. Naším cílem bylo zajistit eh, přizpůsobení a přístup pro občany s postižením. To je důležitá otázka. Na jedné straně tady máme závazky a tyto závazky je třeba zohlednit, pokud chceme dospět k rozhodnutí definice musí být podpořena, podložena konkrétními příklady. Například příklady toho, co chápeme pod pojmem rozumné přizpůsobení. E, celá řada bodů byla ožehavá v rámci debat o tomto tématu a na závěr bych ještě chtěla zmínit právě to nerovnoměrné, nepřiměřené rozložení zátěže. To se týká nejenom osob s postižením, ale celé společnosti, finanční situace, kompetence osob a potenciál těchto osob je třeba rovněž zohlednit. Doufám, že tím, že se nám podařilo celou řadu věcí jasně konstatovat a jasně o nich hovořit, že tímto se nám podaří pokročit vpřed, dosáhnout úspěchu. A já doufám, že i příští předsednictví v celé věci pokročí dále. Naše cíle převezme i následující polské předsednictví. A důležité je, aby oblast působnosti byla definována rozhodně tak, aby tam nemohlo docházet k žádným nejasnostem a nedorozuměním, tak, aby opravdu všem bylo jasné, že veškeré závazky a povinnosti prací pro všechny. Mám tím samozřejmě závazky a povinnosti vyplývající ze směrnice. Na závěr bych chtěla popřát vše nejlepší polskému předsednictví v rámci vypracovávání této směrnice a děkuji všem, kteří se na práci na práci o této směrnici podíleli a doufám opravdu, že celá věc bude pojednávána i nadále během polského předsednictví. Děkuji. To byla rada a nyní máme komisi, ale připomínám, že nemáme čas, protože již paní Lebail eh, by měla eh, nastoupit se svojí prezentací, takže komise. Merci, monsieur le président. Euh, je serai bref, je ne veux pas... Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný. Nechci, aby moje generální ředitelka tady čekala příliš dlouho. A pokud dovolíte, tak bych nejprve poděkoval maďarskému předsednictví eh, za eh, práci odvedenou během posledního pololetí. Zaměřili jsme se, tak jak uvedl pan minister, na ustanovení, která se týkají rozumné úpravy pro eh, postižené osoby Víte, že to je velice důležité, je to důležitý doplněk pro přístupnost a e, společně ještě s dalším ustanovením je to velice klíčové pro, té, pro tuto směrnici a každý pokrok v tomto směru je velice důležitý. Komise podpořila, a to bylo také zmíněno, maďarské předsednictví a stejně tak jako mnoho delegací na radě se i my doníváme, že návrhy textů po rozpravě během tohoto pololetí kráčí správným směrem. Abych odpověděl na konkrétní otázku pana Romeva, pokud jde o dlouhodobé smluvní vztahy, tak si myslím, že eh, tak, jak to navrhlo maďarské předsednictví, tak neomezuje podle našeho názoru eh, tu rozumnou úpravu a jsme ochotni o tom diskutovat bilaterálně. V každém případě eh, bych také zdůraznil, eh, že nejsme příliš vzdáleni eh, globální dohodě na radě a pozice komise, protože tady ještě to není proces spolurozhodování a máme to tam už v takové pozici, jak je to potřeba. Takže ať už komise bude souhlasit nebo ne, tak to neovlivní hlasování na radě. Komise, parlam, Evropský parlament a Agentura pro, základní práv, pro ochranu základních práv jsou toho názoru, že tato směrnice je velice důležitá proto, abychom doplnili právní rámec v oblasti ochraně, ochrany před diskriminací na evropské úrovni. A tady bychom měli zmínit, že na, je tady smutné, že ten pokrok, který je dosahován, je tak pomalý. Myslím si, že je velice důležité, abychom i nadále tady přicházeli s novými technickými řešeními. Komise tady vybízí nadcházející polské předsednictví, aby se angažovalo v této oblasti. Víme, protože už tady byla určitá komunikace, že budoucí předsednictví chce to tady technicky vylepšovat, chce tady vylepšovat příslušná ustanovení, protože eh, tam jsou také některé kontroverzní věci a má to vliv na eh, návrh té směrnice. A polské předsednictví bude podporováno komisí, protože my se budeme také snažit podpořit eh, technická řešení, pokud jde o právní bezpečnost, protože bychom chtěli, aby to bylo právně co nejistější v této oblasti tím, že Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, tak Evropská unie, eh, pokud možno co nejrychleji, bude moci schválit kompromisní text, eh, který byl vypracován na radě eh, tedy ten kompromis tam byl nalezen a já si myslím, že tady je důležité, aby rada a parlament i nadále diskutovali a já si myslím, že to dospěje k důležitým pokrokům. A my jsme velice rádi, že k tomu dialogu můžeme přispět. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Now we Děkuji a nyní máme zde seznam řečníků, členů výboru, takže prosím, minutu a půl máte, protože paní Lebail již je tady, taky nemůžeme nechat čekat a odložit to na jindy to není možnost. Nejprve pan Kašman. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně Maďarské předsednictví řeklo, že, to je, že tady byl pokrok, ale jak já to vidím, žádný pokrok a vůbec to není jasné, teď je to zmatek, zmatečné, takže já jsem eh, ani, ne, ani v té prezentaci to bylo fakticky eh, nesprávné, nekorektní. A i eh, pokud jde o tu směrnici o zaměstnanosti, pokud chceme vyřešit problém, tak musíme se podívat, co mají v různých členských státech, třeba jako ve Spojeném království a v Německu, kde se jim to podařilo vyřešit. Takže je zde nedostatek politické vůle, nedostatek vize, nedostatek odvahy s tím něco udělat. A to je zcela špatný signál. I z komise je to špatný špatný signál, eh, protože eh, není vůbec akceschopná v tomto. A eh, třeba tady byla změna ta umluva o postižení. My se staneme brzy signatářem, jako Evropská unie, brzy se staneme signatářem umluvy lidských práv a to bude přece v rozporu všechno budeme v rozporu eh, se eh, umluvou i se stávající judikaturou eh, proti diskriminaci, která již existuje, takže musíme s něco udělat. Řekl bych, že my jsme vyřešili problémy v té eh, směrnici, která se týká rasové diskriminace. A pokud je zde ale dobrá vůle se dohodnout, tak eh, přece můžeme udělat eh, to tež, jako u té směrnice o rasové diskriminaci a přístupu ke službám. A tam už to všechno je. A závěrem, říkám to málo kdy, ale díky bohu pro Evropský parlament, protože Evropský parlament neustále chrání práva diskriminovaných osob, které jsou diskriminovány bez jakéhokoliv právního důvodu. A e, takže pokud, a teď na adresu rady a předsednických států, tak tam neexistuje žádná vůle, žádná odvaha, politická odvaha, nic. A já e, doufám, že budou dělat aspoň to, co dělá parlament. Děkuji, paní Intveld. Ano, děkuji, pane předsedo. Velice stručně, já se omlouvám, budu muset odejít okamžitě, hned co skončím ale já podporuji vše, co řekl Michael a je to je to hanebné tedy, eh, jak členské státy k tomuto přistupují a za jakou záminkou, no, rovné zacházení s lidmi, s postižením, eh, že může být příliš drahé údajně, no tak prosím, podívejte se na ty peníze, které vynakládáme na další nesmysly. Třeba dnes odpoledne já mám zprávu o eh, vyhodnocení boje proti terorismu. No, to <laughs> se zvýšilo 20krát za posledních 10 let a e, vlastně ani lidé se těmi náklady nezabývají, protože říkají, to je e, tak důležitá agenda, tak jedno, kolik na to vynaložíme. No a podívejme se na ta, tak to jsou ta opatření boje proti terorismu a na druhé straně e, nic na ochranu práv občanů. Děkuji, paní Oskurt. Eh, Děkuji, pane předsedo. Od roku 2008 sleduji tuto záležitost za frakci SAD a ptám se a právě v kontextu informací ze strany Rady chci se zeptat, existuje zde opravdu vůle bojovat proti diskriminaci? Téma, které se nyní zabýváme, podle vás se, se to týká pouze postižených, ale existují další dobré důvody pro rovné zacházení sexuální orientace, věk nebo vyznání či víra. Já nechápu jednu věc. Co vlastně chcete? My jsme o tom diskutovali v parlamentu a neustále nám říkali, že to je příliš drahé, příliš nákladné, zejména u osob s postižením. Nyní tedy došlo k uznání osob s postižením, to je skvělá věc, ale jak to vypadá s těmi dalšími kategoriemi osob? Jaké výmluvy jste nalezli pro to, abyste v této oblasti nejednali? Já se ptám, existuje vůbec ochota jednat? něco učinit? A druhá otázka. Před nějakou dobou jsme zde hovořili s paní komisařskou Redingovou. Ona řekla, že to vše velice obtížné, zejména ty ostatní kategorie, skupiny osob, že by bylo možná lepší udělat směrnici pouze pro osoby s postižením. Nyní jsme vyslechli radu a komisi a se chci zeptat, zda toto tedy je výsledek, ke kterému směřujeme. Děkuji, pan De Jong. Já musím říct, že souhlasím předřečníky a to úplně, ano, to je hamba. A také eh, je hamba, že předsednictví hovoří pouze o jednom důvodu a ne o ostatních důvodech diskriminace. A v tomto parlamentu je to jasné. My chceme, aby tato směrnice byla přijata a je zcela nepochopitelné, že tak dlouho čekáme vůbec na nějaký pokrok a že to je tak závislé na politické vůli pouze také i je, nadešla chvíle, aby se k tomu vyjádřila ulice. Já proto jsem v Nizozemsku začal eh, eh, s takové aktivity s organizacemi homosexuálů, lesbiček a také i jsme začali být aktivní ohledně jejich práv eh, v tisku a my mm, chceme během eh, svátků nebo dovolených, aby tedy eh, zaznamenali jakýkoliv případ diskriminace, který zažijou třeba během dovolené nebo u sebe nebo u jiných lidí. A já doufám, že společně s těmi důkazy, případy budu schopen představit celou řadu případů, takovou případovou studii, která doloží, že to je potřebné. A možná kolegové z jiných členských států zde v parlamentu by mohli učinit to tež doma. A pokud skompilujeme všechny ty eh, důkazy o tom, co se děje, tak nadcházející předsednictví určitě se nebude moci k tomu takto eh, chovat jako toto předsednictví. Děkuji paní. Eh. Ačiū labai. Kviečiute. Kad eh, taip lietai judam. Děkuji. Je opravdu škoda, že takováto důležitá směrnice pokročuje vpřed tak pomalu. Nás to irituje. Každé předsednictví dělá jako, že na tom pracuje, eh, vybere si celé věci jedno jediné téma, na to se pak zaměří, všechno ostatní nezohlední, ale k žádnému výsledku nikdo nikdy nedospěje. Je velice důležité, aby lidé s postižením měli stejná práva ve všech členských státech. Podívejme se na to, k čemu dochází. Máme zde zprávu o mladě osob s postižením, ta byla vypracována, já jsem velice ráda, že zpravodaj, který za ní odpovídá, je zde přítomen a tři frakce Zelení sociální demokraté a ALDE jsou proto, aby tato směrnice byla co nejrychleji přijata. EPP nás ještě nepodporuje a to jasně ukazuje postoj EPP, kteří oni mají vůči osobám s postižením. Já si přeji a přeji všem nám všem, aby došlo k rozhodnutí, aby aby politikové nehovořili o osobách s postiženích pouze ve volebních kampaních, ale aby opravdu pro ně něco činili. Děkuji. Pani Wikström, já jsem rozčilená jako kolega na další. Eh, když vidím, eh, co se děje s touto důležitou agendou. Také i chci zdůraznit pár věcí, eh, pokud jde o lidi s postižením. Úmluva OSN o právech osob s postižením nabyla účinnosti v lednu tohoto roku zde v EU. A tato umluva garantuje práva na nezávislé žití a uznává, že osoby s postižením by měly mít právo si zvolit způsob života a prostředí, kde budou žít. Přechod z institucionální péče do domácí péče, to je nejdůležitější téma, ano. A na to se právě ta umluva zaměřuje. Já tedy ale jsem velice zneklidněna, jak tedy se čerpají strukturální fondy na toto téma. A chci vás na to upozornit. Ty Nevládní organizace zdůrazňují, že se používají na financování právě těch eh, eh, institucí, což znamená spíše vyloučení těchto osob a ne jejich začlenování, což je eh, příležitost, kterou promrháme, protože tyto peníze by se měly použít právě na to, aby se podporovalo nezávislé žití těchto osob a ne, aby se zavíraly do institucí. Je na čase, abychom odsoudili nelidské zacházení s osobami v těchto institucích a abychom apelovali právě na možnost jejich nezávislého žití. To je povinnost nás, Evropského parlamentu, protože jsme přece signatáři té umluvy a já chci zde apelovat na radu a komisi, aby se tím zabývali a zabývali se tím, jak se tyto peníze čerpají a na co. Děkuji a pan zpravodaj Romeva, vyslechl si zprav- eh, členy výboru, kteří to řekli jasně a já myslím, že teď máte možnost se vyjádřit závěrem a potom paní Lebail. A stručně, prosím, velice stručně. Já myslím, že tady to bylo jasné. Všichni ti, kteří hovořili, tak hovořili i za většinu obyvatel EU a já doufám, že předsednictví to pochopilo. Náš e, parlament čeká na zprávu a budeme ji mít co nejdříve. A protože i e, máme povinnost ji přijmout. A e, možná, že to stávající předsednictví správně nepochopilo, ale já doufám, že Poláci to pochopí lépe. A to bude asi naposledy, snad doufám, kdy budou probíhat podobné frustrující diskuze a že e, budeme moci tedy zprávě hlasovat. Děkuji, pane Romevo. A nyní podle plánu máme debriefing s generální ředitelkou paní Lebail, která má na starosti spravedlnost. Připomínám vám, že to je e, debriefing in camera, takže ti, kteří nemají právo zůstat v místnosti jakožto členové jednání neveřejné schůze in camera, tak prosím opusťte tuto místnost a e, tím vyzývám i paní Lebail. Vítejte. Vemte si slovo, vítáme vás. Bylo mi řečeno, řečeno, že jsme přečerpali eh, pracovní dobu tlumočníků, takže jim poděkujeme, že nám věnovali nějaké minuty navíc a možná bychom mohli jednat in kamera eh, bez tlumočníků. Děkuji. Bonjour, bonjour, bienvenue.